Bonjour à toutes et à tous. Dobrý den. Ještě než začneme naše zasedání, chci říci, že máme čtyři hlasování, to jistě nebude problematické, ale přesto bych chtěla se ujistit, že všichni máte hlasovací lístek. Pokud eh, tento lístek sebou nemáte, tak eh, prosím eh, pošlete někoho, aby vám hlasovací lístek donesl Chtěla bych tedy začít v plné přípravě. Máme zde návrh pořadu jednání a domnívám se, že s tím souhlasíte a pokud tedy není eh, nikdo proti a nemá žádnou změnu, pak tento návrh může být přijat tak, jak byl předložen. Nikdo není proti a přijímáme tedy tento návrh. Já mám eh, tu čest eh, nahradit eh, Malkoma, tak mám sdělení předsednictví. Pan Krosman se hlásí. Ne, takže sdělení předsedy. Chtěla bych říci, že toto zasedání je přes vysíláno také eh, přes internet a všechny vítám. Poslední číslo bylo také publikováno na internetu eh, našeho výboru, eh, přičemž také zápisy naleznete u vchodu do sálu. Můžete také se ještě přihlásit, abyste dostávali newsletter IMCO v posledním čísle máme také výsledky posledních eh, zasedání 25. 6. a 26. ledna a 10. února. Eh, je zde také eh, informace o konzultacích, které byly zahájeny a také tedy o iniciativě ohledně spožděných plateb. enfin, l'astuce du mois. Dále ještě hit tohoto měsíce. Zde je vysvětlení toho, jak Enterprise Europe Network může využít možností, které naskytuje jednotný eh, trh. Tolik je tedy sdělení předsednictva. Procès verbaux il n'y pas, donc on tourne la page. Dále zápisy, ty nemáme. A eh, přejdeme dále k velkému balíku, který nás eh, očekává. Máme zde eh, návrh doporučení ohledně názvu textilí a souvisejících označování textilních výrobků etiketami. S pravodajem je pan Manders, kterému dávám slovo a potom dám slovo také stínovým zpravodajům. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, všem kolegům za spolupráci. V prvním čtením jsme schválili 18. května velkou většinou celou řadu pozměňovacích návrhů s podporou všech politických skupin. Celá řada technických pozměňovacích návrhů to byla, ale také tam byly i některé eh, spíše politického rázu, například eh, pokud jde o eh, jazyk, nejazykové symboly, přeskum, původ a tak dále. V tuto chvíli se rada pod eh, maďarským předsednictvím eh, tím bude zabývat, za belgického předsednictví tam proto nebyl prostor. Teď tedy získáváme větší podporu naše pozměňovací návrhy, například jsme dostali eh, dopis od jedné evropské, evropské asociace, kteří podporují tedy pozměňovací návrhy týkající se materiálu živočišného původu. Také jsem dnes obdržel dopis od eh, nizozemského parlamentu, který podporuje naše stanovisko a vidíme, že tedy krok po kroku, jak si postupujeme eh, kupředu. Eh, my jsme přijeli celou řadu technických pozměňovacích návrhů od Rady, ty jsme již schválili na, tady během prvního čtení, ale pořád tady zůstávají některé otevřené otázky. Já jsem celou řadu eh, těch původních pozměňovacích návrhů předložil. Eh, znovu do celé řady jsem mm, také zavedl některé jaksi zjednodušící změny v těch již přijatých pozměňovacích eh, návrzích. Například jsme sem znovu zavedli požadavek na uvádění původu země původu, pokud jde o výrobky dovážené ze třetích eh, států, což je celá v souladu eh, s návrhy komise, které předkládala v roce 2005. Nicméně eh, rada toto, na toto tedy nechce přistoupit. Chci zdůraznit, že neexistence harmonizovaných pravidel vede k tomu, že evropské společnosti se nacházejí v nevýhodné mm, pozici pokud jde tedy ve vztahu k dalším producentům v jiných státech, například Číně, Japonsku, Kanadě, Spojených státech a tak dále, protože tak eh, tedy vznikají různé podmínky. My jsme diskutovali například s některými velkými výrobci Puma, Nike, Adidas, dalšími hráči na globálním trhu a ti všichni již používají toto označení země původu, protože to tak vyžadují, mm, vyžaduje uvádění produktů na trh například ve Spojených státech a podobně. Domnívám se tedy, že mm, budeme muset dále mm, trvat eh, na tomto a že se nám tedy doufám podaří najít nějaké řešení ve eh, spolupráci s radou. Domnívám se, že také pro eh, spotřebitele je důležité vědět, odkud ten výrobek pochází, pokud byl vyroben v Evropské unii. Tak spotřebitelé vědí, že tento výrobce dodržuje evropské právní předpisy a pokud celý svět požaduje eh, označení původu made in, tak eh, myslím, že i my bychom toto měli mm, požadovat eh, pro naše výrobce. To tak bude znamenat, že pro ně vytvoříme jaksi stejné podmínky, jaké mají oni, když vyvážejí eh, do jiných států. Označení země původu také může vést ke snížení počtu padělaného zboží, nepravdivě ováděných údajů o zemi původu a podobně. Máme tu také eh, systém dobrovolného uvádění země původu, eh, které se domníváme, bychom mohli zavést v Evropské unii. V současné době tady totiž existuje dost velký prostor pro to, aby Eh, spotřebitele byli uváděni eh, v omyl, pokud jde například o celou řadu zboží, které se vyrobí někde v Pakistánu, pak se to převeze do Evropy, něco se s tím udělá a řekne se, že eh, výrobek byl vyroben v Itálii. Domníváme se, že je tedy potřeba tuto situaci vyjasnit tak, aby naši spotřebitelé nebyli uváděni v omyl. Navrhujeme tedy tento dobrovolný systém označování, a to by se potom tedy mohlo potom na těch výrobcích eh, uvádět. Pokud jde o netextilní eh, součásti výrobku živočišného původu, zde chceme zavést požadavek na to, aby se eh, uvádělo, že je tam něco živočišného původu Celá řada mm, textilních či módních doplňků má například kožešinové výrobky, je celá řada spotřebitelů, kteří nechtějí eh, kupovat eh, mm, výrobek, který obsahuje materiál živočišného původu a měli by tedy o tom být informováni. Já jsem velmi často eh, viděl případy, kdy je opravdu složité, mm, jak se rozlišit mezi, mezi pravou a umělou kožešinou pro běžného člověka, pro běžného spotřebitele velmi těžké rozlišit, zda se jedná o kožešinu pravou či umělou. U kůže pro kožené výrobky již eh, podobná ustanovení uzna, označují. Ehm, existují je třeba, eh, hovořit tady o tom zase jedná o pravou kůži či ne. Pro kožešiny to neexistuje a my bychom tento chybějící prvek chtěli tedy doplnit. V v současné době tady existují pouze ty dobrovolné systémy označování. Tyto dobrovolné systémy nejsou eh, dostatečné. Existuje celá řada spotřebitelů, kteří například eh, trpí alergiemi na eh, živočišné materiály a je tedy důležité také z hlediska ochrany spotřebitelů, aby měli k dispozici informace o složení toho výrobku v této věci tedy jednáme s maďarským předsednictvím a já doufám, že se nám podaří najít řešení. Pak bych se chtěl vrátit ještě k té doložce o přeskumu. Náš výbor a i parlament schválil celou řadu změn, které jsme chtěli eh, zvážit poté, co bude mít komise eh, studii o posouzení dopadu. A zde se chci zeptat eh, komise, zda již tuto studii mají k dispozici. Hovořili jsme o tom před rokem. A já bych se tady chtěla zeptat komise, zda tuto studii již zadali, protože já jsem zatím neobdržel žádná informace k tomu. Neslyšeli jsme nic o probíhajících eh, konzultacích, takže zde bych požádal tedy komisi o vyjádření. V té studii posouzení eh, dopadu jsme eh, chtěli hovořit také například o internetovém eh, prodeji a spotřebitelé potřebují mít nějaký jednotný systém eh, velikostí, takže eh, se chceme zeptat na to, zda je realistické, abychom měli jednotný systém velikostí. Zda je také možné se zaměřit na etikety, které budou nejen eh, napevno tedy přišité k tomu textilnímu výrobku, či zda existují ještě nějaké jiné alternativní metody označování je nutné zjistit, zda je to realistické, zda je to cenově dostupné, zda tyto mm, metody označování existují a bychom tedy mohli zvážit všechny možnosti, jak spotřebitele informovat. Došlo také k nedorozumění eh, s radou. My jsme požádali, aby eh, o to, aby nás informovali o označování eh, materiálu eh, nejazykovým způsobem, to znamená nepoužívat eh, slovo, ale nějaký symbol nebo nějaký evropský jednotný název, například vycházející z latiny. Hovořili jsme tedy o tom, že již není jednoduché uvádět tyto informace v 23 jazycích, že by bylo možná jednodušší zavést jednotný jednotné nějaké jméno, označení nebo nějaký kód. To bychom samozřejmě ponechali na rozhodnutí trhu. Nicméně je potřeba, aby byla provedena tato eh, studie posouzení dopadu a konzultace, mm, abychom viděli, co tedy eh, trh chce a zda je to vůbec eh, cenově reálné. Také chceme mít doložku o přeskumu, aby po 18 měsících eh, tento parlament v rámci svého mandátu mohl eh, případně provést změny v tomto nařízení. Proto tedy požadujeme toto ustanovení o přeskumu po 18 měsících, tak abychom měli možnost toto nařízení eh, pozměnit a vylepšit. ještě co tady mám dalšího. Eh, dále jsme také eh, zlepšili eh, ten text, pokud jde o ten návrh, pokud jde o um, o samostatně výdělečně činné krejčí, tak aby si spotřebitel mohl požádat tedy o e, nějaké e, zvláštní úpravy oblečení. E, pokud jde o testování v laboratořích, pokud jde o ty textilní směsi, zde chceme vzájemné uznávání tak, aby test provedený v jedné evropské laboratoři byl platný na celém vnitřním trhu. Vyjmuli jsme z působnosti hračky, protože již máme e, směrnici o bezpečnosti hraček, nicméně ponechali jsme zde prostě a plstěné klobouky. Doufám, že Evropská komise bude schopna odpovědět na tu otázku, kdy tedy zahájí tu ehm, studii dopadu a veřejné konzultace. Mám tady ještě několik dalších bodů, ale k tomu bych se vrátil později. Děkuji. Děkuji za předložení těchto argumentů. Bylo to velmi detailní a velmi přesné. Bohužel ale nemáme tolik času. Eh, je zde zástupce komise a rady, kteří budou moci zareagovat na vaše otázky otázky. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Paní komis zde není a bude hovořit paní Sartori. Dále Kristel Šatel a další. Eva Britt Svensson. Bude hovořit někdo jiný za GUE? Paní Svensson zde není a Mateo Salvibi zde také není. Takže nejdříve paní Sartori. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, já hovořím jménem eh, své kolegyně Dahakomy. Ona zde dnes bohužel nemůže být přítomna protože dorazí teprve pozdě večer. Tedy nemohla se dostavit na tuto schůzi, bohužel. Hlasování parlamentu, které se bude konat 10.5., bude pravděpodobně podpořeno téměř všemi frakcemi. Zásadní cíl bude rozšířen na základě návrhu komise. My jsme k tomu dodali jisté aspekty, které podle mého názoru představují zlepšení výchozího textu. Tato zlepšení bychom měli obhajovat v rámci naší vyjednávání s radou. Za prvé je to předpis o označování původu. Zde chceme toto eh, si zachovat i v rámci druhého čtení. Dále systémy označování, jeden je povinný, pro textilní výrobky ze třetích zemí a pak zde máme fakultativní systém pro členské země. Toto má dva cíle. Za prvé, chceme posílit ochranu spotřebitele. Spotřebitel se bude moci rozhodovat samostatněji a vědomně, protože bude znát původ zboží. A dále chceme podpořit také podniky, zejména ty, které neoutsourcovaly, nepřenesly své aktivity mimo Evropskou unii. Návrh rady obsahuje i některé předpisy, kde by se neprovádělo označování původu. I když pět členských zemí eh, říká, že je pro fakultativní systém Itálie, Francie, Portugalsko, Rumunsko a Litva. Pokud rada bude pokládat obligatorní systém za špatný, tak potom si tedy musíme uvědomit, že návod z roku 2005 byl na radě zablokován, nyní by měl být tedy znovu otevřen a nyní to probíhá v postupu spolurozhodování. A zde je nutné si uvědomit, že Postoj parlamentu, který reprezentuje občany, musí být zohledněn. Musíme znát důvody, které vedly k tomu, k tomuto postoji a musíme zajistit ochranu našich podniků a spotřebitelů. Ve druhém čtení Je to vypadá tak, že předpisy o označování země původu, které parlament schválil velkou většinou v prvním čtení, je třeba odhajovat. Děkuji vám za pozornost. La parole est à Christelle. Děkuji, Kristel Schall. Demozel. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji kolegyni Mandres za velice rozumná doporučení k tomu, abychom měli přistupovat k tomuto tématu etikety na textilních výrobcích. Já chci říct, že v zásadě podporuji to, co navrhl pan kolega Manners. Je důležité, abychom v tomto stádiu, ve kterém se náš text nachází, se postarali o to, že my jako parlament se semkneme, abychom měli silnou vyjednávací pozici v rámci vyjednávání s radou. Myslím si, že toto je důležité, protože rada je v řadě důležitých oblastí našeho mínění, ale zde je třeba se soustředit na to, abychom spotřebiteli poskytli jasné a důvěryhodné informace. Toho se nám podaří dosáhnout, pokud budeme mít v legislativním textu doložku o přeskymu. Až nám z komise předloží svou studii, eh, ve které bude obsaženo, jakým způsobem se bude vyvíjet budoucí vývoj, tak potom budeme mít možnost si rozmyslet, jaké nové možnosti a podmínky vytvoříme pro textilní průmysl. Já chci říct, že podporuji návrh kolega Manderse. Musíme se opravdu postarat o to, abychom v tomto legislativním textu měli revizní ložku, která bude velice rychlá. To by měl být náš hlavní cíl. Děkuji. Děkuji za jasnou výpověď. Nyní paní Aiderule Zelení. Já budu velmi stručná. Chtěla bych eh, popřát eh, hodně štěstí a úspěchu při vyjednávání a jsem zvědavá na výsledek těchto jednání. Takže to bylo skutečně ještě stručnější, získali jsme trochu času. Nyní Paní Emma McClarky, ECR. Eh, děkuji, budu se snažit být stručná, ale mám několik eh, bodů. Eh, vítáme celou řadu těch změn v textu, který se připravuje pro druhé čtení velmi vítáme, že celá řada těch pozměňovacích návrhů se zaměřuje na to zjednodušení, ale máme tu také některé obavy, eh, především pokud jde tedy o obligatorní označování země původu. Pokud jde o tedy mm, tuto eh, zprávu o ten návrh eh, o toho fakultativního systému, tak ten nemůžeme podpořit, nepodporujeme také mm, ten návrh jazykový. Domníváme se, že by to spotřebitele pouze mátlo. Domníváme se, že tedy komise by opravdu se na toto měla zaměřit v rámci posouzení eh, dopadu předtím, než to budeme zvažovat eh, vážně. Pokud jde o to ostanovení o přeskumu, tam nás především zajímají eh, alergeny a nebezpečné látky. To jsou věci, které jsou velmi důležité pro eh, spotřebitele. Eh, musíme ovšem zdůraznit, že se jedná především tedy o problémy s těmi kožešinami. Přeju vám hodně štěstí při dalším jednání s radou. Děkuji, paní Eva Britt Eh, děkuji, budu velmi stručná. Souhlasím eh, s předřečníky v tom, kteří tedy, eh, že ten text je velmi dobrý. Podporujeme většinu těch pozměňovacích návrhů a zde myslím, tady mohu přestat. Děkuji. D'autres prendre la parole avant que je donne... Ah. Prosím další eh, řečníky, paní Perez. A děkuji, paní předsedkyně. Vítám to, co práci, kterou odvedl pan zpravodaj, pan Manders, téma, které je důležité, to jsou informace pro zákazníka. Zákazník, pokud si takovou informaci přečte a Eh, pokud vidí jednotlivé druhy zboží, které chce spotřebovávat, tak eh, zde mi chybí harmonizace těch velikostí, protože jde také často o velikost. A nám přece jde o harmonizaci a proto si myslím, že to je důležité například pro boty, ale také pro oblečení. Jde o to, abychom měli harmonizaci velikostí těch čísel, abychom neuváděli spotřebitele do ještě většího zmatku. Děkuji. Skvělá poznámka. Já nyní dávám slovo komisi. Je to pan Židhau, který zastupuje komisi a potom dávám slovo ještě dalším řečníkům, paní Katalině Jakaba za radu. Nejdříve komise, prosím. Pan Žirau. Merci beaucoup. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Již jsme říkali při jiných příležitostech a setkání s komisí zde, že komise podporuje pozměňovací návrhy, které předkládá Evropský parlament, především ty, které se eh, týkají těch netextilních živočišných eh, Eh, součástí a eh, označení původu. Domníváme se, že musíme se tedy ještě mm, lépe, že si musíme ještě lépe prostudovat eh, tyto pozměňovací návrhy. Domnívám se, že z technického hlediska tam bude potřeba provést ještě některé změny. My máme nadále některé potíže s eh, tím nařízením, především tedy pokud jde o ty nezávislé symboly. Domníváme se, že toto by mělo být eh, ještě lépe prostudováno. Pokud jde o laboratoře a vzájemné usnávání, to v tomto rámci tedy není potřeba. My bychom uvítali eh, kratší eh, období pro, to, pro ten přeskum, tak eh, abychom měli více prostoru pro to, abychom si zorganizovali naši práci. Je tu teď nový pozměňovací návrh číslo 12, který obsahuje znění převzaté ze směrnic. My se domníváme, že to není nutné. V podstatě se tam říká, že ten výrobek musí být v souladu se zákonem. My chápeme, že to bylo ve směrnicích, protože směrnice poskytují jakési vodítko pro transpozice do národních právních systémů, ale to už zde mm, vlastně neplatí. A také bych chtěl říci, že zahajujeme práci na přípravě studiích e, posouzení. Hodnotíme čtyři metody označování textilních výrobků. A i v případě, že se to bude tedy týkat tohoto nařízení, protože se to objevuje v několika článcích, tak eh, již tedy na tomto pracujeme. Pokusíme se ty studie provést co nejrychleji. Nejsem schopen říct, jestli to bude 18 mm, nebo 16 nebo 20 měsíců. Každopádně se snažíme urychlit naši práci v této oblasti a doufáme, že během dvou let bychom měli být schopni vám poskytnout bližší informace eh, o technickém a vědeckém posouzení a také výsledky konzultací se eh, zúčastněnými stranami. Dovolte, abych ještě schrnul eh, jednu věc, týká se to těch alergenů. My bychom toto uvítali spíše v té studii posouzení, spíše než ve vlastním textu toho nařízení, protože z technického a vědeckého hlediska není eh, úplně jednoznačné, zda, eh, že tedy existují alergie na vlákna, alergie jsou spíše na chemické látky, a pokud eh, do textu vložíme ustanovení týkající se alergií v souvislosti s vlákny, tak možná budeme požadovat něco, co v tuto chvíli nejsme schopni eh, vědecky dokázat. Bylo by teda lepší nechat to na tu studie. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dávám slovo maďarskému předsednictví. Děkuji vám za přítomnost. Paní Katajna Jakabša je zástupkyní rady. Először is megköszönném a szót, elnök asszony, és Manders úrnak. Ano, děkuji vám za udělení slovo a děkuji také panu Mandersovi za jeho návrh který vzbudil naši velkou pozornost. Chtěla bych eh, předložit několik informací o probíhajících eh, pracích eh, v pracovních skupinách pátek 25. ledna jsme měli první zasedání eh, ohledně označení původu. A chtěla bych je říci, že zde jsou dost velké výhrady ze strany některých členských států. Některé další návrhy změn však eh, mohou být eh, přijaty. Eh, naše maďarské předsednictví se bude snažit udělat všechno pro dosažení kompromisu mezi jednotlivými institucemi, tak aby návrh mohl být přijat za našeho předsednictví. Tolik naše informace. V pátek se zase sejdeme v pracovní skupině. Děkuji vám. A dám slovo jen krátce zpravodaji panu Mandersovi a pak uvedu také kalendář a jednotlivé termíny. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že poměrně úzce spolupracujeme se stínavými zpravodaji, tak mm, myslím, že mm, mohu říct, že se shodeme na tom, co řeknu. Dvě poznámky k tomu, co eh, zde tedy zaznělo. Pokud jde o ty nejazykové symboly, zdá se, že to není možné pro textilní výrobky, ale přitom v potravinářství se to eh, již používá. Máme tam eh, odkazy na různé chemické složky EC a tak dále. A myslím, že tedy není vhodné říkat, že spotřebitelé jsou naivní. Pokud jde o alergeny, jak pan Žiro, tady, pan Žiro říká, že není možné tedy vědecky e, dokázat e, tyto alergeny. Mm, to si musím ještě tady ověřit, ale domnívám se, že to již možné je, takže e, k tomu bych se vrátil ještě později termín pro podávání eh, pozměňovacích návrhů je 2. března, to je mm, velmi brzy. Potom 21. března eh, projednání 22. Eh, hlasování. Doufám, že do té doby se nám podaří hodně věcí ještě vyřešit, ten malý problém s komisí a ty větší problémy s radou. Děkuji. Děkuji panu Mandersi. Získali jsme opět trochu času tím, že jste uvedli termíny. Takže 2. třetí za dva dny v poledne eh, končí lůta pro pozměňovací návrhy. Dále rozhodnutí koordinátorů ohledně studie je 22. třetí a eh, Druhé čtení eh, bude probíhat eh, od března do května a případné hlasování eh, je 5. května tohoto roku na úrovni našeho výboru. Nyní přejdeme k dalším třem zprávám, které se týkají jednotného trhu. Máme zde jednotlivé body které budeme jasně diskutovat odděleně, přičemž však všechny tři zprávy jsou propojeny. Začneme s právou a partnerstvím v oblasti jednotného trhu. Paní Kalniete má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat všem stínovým zprajadovým, s nimiž jsme pracovali jako skutečný tém. Chci také poděkovat Michaelu Lixovi, zpravodajovi za eh, občany a za podniky. Eh, naše zprávy jsme koordinovali Společně, tedy pokud jde o zprávu a partnerství, máme 134 předložených pozměňovacích návrhů. My jsme je probrali mezi těmi třemi zpravodaji a shodli jsme se, že některé z těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k jednomu, k jedné zprávě, ale obsahově se týkají také jiných zpráv, že je tedy vyměníme. Eh, také jsme eh, diskutovali o celé řadě kompromisních pozměňovacích návrhů. Ta, zpráva, ta práce byla velmi konstruktivní. Takže v tuto chvíli eh, u personnes qui quittent la salle de le faire en silence et sans aparté parce que c'est extrêmement já bych chtěla požádat o klid v sále. Tento neklid je velmi nepříjemný. Děkuji paní předsedkyně. Kompromisní pozměňovací návrhy, které v tuto chvíli zvažujeme, se týkají následujících věcí. Politické vedení, eh, Fórum jednotného trhu a 20 hlavních obav, dialog a konzultace s občanskou společností, lepší regulace a inteligentní regulace, vnitřní eh, informační systém pro vnitřní trh, eh, jednotné mm, styčné body eh, nástroje řešení problémů, alternativní postupy urovnávání sporů, eh, nařízení spíše než směrnice, korelační tabulky pro eh, lepší transpozice a doufáme, že příští týden ve Štrasburku se nám podaří dokončit práci na těchto kompromisních pozměňovacích návrzích a že dokončíme tedy tuto zprávu. Děkuji. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům Mitro Repo. Larova Kalnieteä hyvästä yhteistyöstä ja já... Já chci eh, poděkovat paní Panetovové za eh, vynikající spolupráci. On vielä kysymyksiä, joista pitää. Děkuji za eh velmi dobrou spolupráci. Máme však ještě několik otázek, které jsou otevřené. Co je však důležité, je to, že vedeme otevřený dialog s občanskou společností a tak také doufám, že se dostaneme k určitému koncenzu. Důležité je přitom dle mého názoru také to, abychom postupovali kolektivně. Již jsme o tom hovořili i v souvislosti ještě s jinými zprávami. Eh, měli bychom se na to podívat eh, skutečně do detailu. Eh, také politické řízení je velmi důležité a já sám jsem navrhl několik pozměňovacích návrhů a to v duchu Lisabonské smlouvy. Evropský parlament a národní parlamenty by měly pracovat více společně, tak by bylo dosahováno synergií. Co se týče ale administrativní spolupráce ta je velmi dobrá. Děkuji zpravodajce a také celé eh, skupině. Dále Alde, pan Gegard zde není. Eh, chce se ještě vyslovit někdo jiný z Alde? Eh, nikoliv, takže Ajde Hule. Děkuji, já budu také stručná. Již jsme se dvakrát setkali, byly to velice konstruktivní setkání a já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a jejím spolupracovníkům a také pracovníkům sekretariátu za velice dobrou spolupráci. Vím to stejně jako ona a doufám, že se nám podaří nalézt ve Štrasburku dobré kompromisy eh, ke většině otázek a já jsem již signalizovala, že eh, ve prospěch těchto kompromisů stáhnu některé ze svých pozměňovacích návrhů. Jsme na velice dobré cestě a doufám, že se v oblasti dalších eh, eh, zpravodajů rovněž dostaneme na takovouto dobrou cestu. Paní Emma McCarthy. Já mohu potvrdit v podstatě to, co zde již zaznělo. Je to vynikající zpráva a ty kompromisní návrhy jsou také vynikající. Dovolte tedy několik eh, poznámek k těmto změnám. Pokud jde o politické vedení, tam budeme eh, podporovat to, co předkládá SND a také zavedení eh, to, co navrhují zelení. Domnívám se, teda chtěla bych se zeptat, eh, zda bychom mohli mm, schválit i můj pozměňovací návrh. Eh, to bych eh, velmi tedy uvítala. My podporujeme znění, co se týče těch hlavních 20 obav, to znění je vynikající. Také bychom podpořili kompromisní eh, eh, znění, které by obsahovalo odkaz na eh, dokumenty rady. V části 10b, to bych vám poslala potom písemně. U těch dalších kompromisních návrhů máme trošku obavy, pokud jde o alternativní způsoby urovnávání sporů to mm, se domnívám, budeme ještě muset trošku zvážit a také pokud jde o některé další věci, tam budeme asi muset hlasovat eh, odděleně. Ehm, je tam také něco, co se týká ADR, k čemuž v současné době probíhají konzultace. Nicméně obecně jsme eh, velmi spokojeni eh, s touto zprávou a já chci paní zpravodajce za velmi kvalitní práci poděkovat. Merci. Děkuji. Pan Denis de Jong zde není. Za GUE chce někdo ještě hovořit? Eh, pan Trafolides? No, I will say something of the next eh, one where I... Já budu hovořit až eh, k té další zprávě, kde jsem s tím zpravodem. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný k této zprávě? Máme před sebou tři zprávy ohledně jednotného trhu. Ten harmonogram je stejný pro všechny tři zprávy. Komise se má rovněž zabývat eh, všemi třema zprávami, takže ten harmonogram eh, také budu předkládat eh, ještě později, abychom mohli vše také lépe schrnout. Je zde zástupce rady? Myslím, že ne. Takže můžeme přejít k další zprávě. Jednotný trh pro Evropany a dávám slovo panu Antonio Fernando Correira de Campos. Děkuji, paní předsedkyně. Tedy, že kol byl velký, měli jsme více než 200 pozměňovací návrh, konkrétně 266 a z tohoto je 52 v kapitole priority, kde je asi největší, eh, eh, jak si jsou největší odlišnosti v názorech, který jsme se setkali se zpravodaji a také s koordinátory tedy s stínovými zpravodaji samozřejmě a také se kolegy zpravodaji ostatních stran. A chci říci, že ta schůzky probíhaly v duchu kooperace. A týká se to opravdu všech různých typů schůzek, ke kterým došlo. E, chci říci, že 26.2. jsme se setkali se stínovými zpravodaji a tam jsme se snažili dosáhnout jednotného kompromisu, který by se týkal priorit, tak abychom měli silnou po pozici a konzensuální pozici v této oblasti. E, oblast priorit a síly této směrnice, toto vše závisí na schopnosti parlamentu shodnout se na společném jednotném postoji, aby parlament nebyl v této otázce rozdělen. E, týká se to zprávy Maria Montiho a rovněž zprávy Grechovi ano, je to Grechova zpráva a tam tedy jde o to, jak nejlepším způsobem vylepšit vnitřní trh a jak nejlepším způsobem najít cestu hospodářského oživení a cestu ven z krize. Chci říci, že naším cílem je podpořit pana komisaře Barnieho eh, ve jeho snaze o vytvoření aktu pro jednotný trh. A chci říci, že eh, nám šlo o to, abychom se vyhnuli překrývání témat Mám tím na mysli ty tři jednotlivé zprávy, tři jednotlivé zpravodaje. A v tomto procesu jsme již značně pokročili. Velice souhlasíme například s tím, že je důležité se tedy vyhnout tomuto překrývání témat. Je zajímavé, že, že nikdo tady nemá žádné teritoriální ambice, které by byly příliš velké. Nikdo se tedy nesnaží eh, jak si mm, dobývat území dalšího, takže opravdu velice dobře spolupracujeme. Dnes byly stínovým zpravodajům a zpravodajům ostatních zpráv eh, dány k dispozici, dáno k dispozici tedy těch sedm priorit. Jsou to sedm, je to sedm z priorit, které navrhuje zpravodaj. Ta první se týká vzájemného uznávání kvalifikací a evropského profesního pasu druhá se týká dohledu na trh a bezpečnosti zboží a to třetí se týká základních bankovních služeb. Tak Rovněž se to týká integrované jednotné hypotéky. Rovněž zde máme čtvrtou prioritu, co se týká mobility pracovníků a přenášení důchodů a tedy nároku na důchody. A ta čtvrtá se týká eh, jednotné sociální dožložky, která by měla být obsažena ve veškeré legislativě, která se týká jednotného trhu. Šestá priorita se týká roamingu a sedma se týká rámcové legislativy, která se týká služeb v obecném veřejném zájmu. Chci říci, eh, nemůžu to říci oficiálně, protože jsem nevím vedoucí delegace, ale chci říci, že eh, my jsme měli návštěvu výboru IMKU v, v Maďarsku, tam jsme se setkali s maďarskými poslanci v jejich odpovídajícím výboru, homologním výboru. A chci říct, že hlavní část diskuze se týkala priority 1 a 2 takže se to týkalo vzájemného uznávání kvalifikací a toho profesního pasu a pak se to týkalo bezpečnosti produktu a dohledu nad trhem. Tedy naše priorita první jedna a dvě je něco, co eh, tedy i maďarské, Maďarsko rovněž pokládá za velice důležité. Ale chci říct, aby se to pokládali za osobní informaci že to není tedy globální, globální postoj naší delegace, delegace našeho výboru IMCO. Dále chci říci, že pravděpodobně zítra dám k dispozici kompromisní návrhy a pozměňovací návrhy, na kterých pracujeme a rovněž pokud se nám to podaří dnes, tak bych byl rád, rovněž dal k dispozici text našich prioritních návrhů stínovým zpravodajům. Chtěl bych říci, Zda by k tomu, pokud by k tomu chtěli síňoví zpravodajové něco říct, tak bych velice rád si jejich podněty odnesl již dnes. A závěrem chci říct, že velice děkuji za duch vzájemné spolupráce, který byl vždy přítomen na našich schůzkách a jednáních. Děkuji. Paní Van Tune Honstein zde není. Pan Šváb se hlásil, prosím. Můžete hovořit za vaši skupinu. Ano, děkuji paní předsedkyně. Nejdříve srdečně děkuji také zpravodajovi. Minulý týden v Maďarsku jsme byli společně a hovořili jsme o jednotlivých tématech. Chtěla, um, chtěl bych říci za paní Tum, že s návrhem zprávy eh, nebyla příliš šťastná. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů jednotlivých politických skupin sněmovny. Přesto se pozitivně díváme na to, že existuje seznam kompromisních návrhů k těm hlavním prioritám, to je pozitivní záležitost. Dále se domnívám, že i paní Thun se eh, na toto dívá jako na možné řešení. Samozřejmě však návrhy kompromisů předložené zpravodajem se týkají jen priorit. A v tomto smyslu je zde ještě celá řada otazníků, především z hlediska EPP, co se týče sociální doložky, která v seznamu priorit je. A to i přesto, že i liberálové měli určité výhrady. My jsme navrhli jako kompromis to, abychom zdůraznili eh, také sociální dopad. Eh, doložka navrhovaná zpravodajem, myslím, nedosáhne kýženého cíle a ani není snadno realizovatelná, přičemž bychom chtěli v praxi postupovat rychle. EPP předložila celou řadu priorit pro tuto zprávu, hlavně se to týká snížení roamingu, eh, zlepšeného přístupu k bankovním službám, sjednocení eh, profesních eh, osvědčení a také otázky přenosu důchodů a pokroku v této oblasti, tak aby zaměstnanci měli určitou novou možnost a zaměstnavatelé nebyli dále zatěžováni. Eh, domnívám se, že tak bychom se přiblížili očekáváním občanů, ale přesto jsme otevřeni pro dobrý kompromis, jsme otevřeni pro další jednání. Děkuji. Děkuji vám, pan Krosman. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejdříve podtrhnout, že rozhovory, které jsme vedli se stínovými zpravodaji ve Štrasburku, byly velice dobré a e, pokročili jsme v celé řadě různých věcí. Budu stručný, nemáme moc času. Ty první tři kompromisní návrhy, které jsme dnes viděli, nebudou v podstatě mít žádné problémy. Problém se objeví zejména v těch bodech, hovořilo se o tom sociální določka. Já dobře vím, že to leží na srdci sociálním demokratům, ale měli bychom si rozmyslet, a my to přeci již máme ve smlouvě, by nás nedostalo spíše dál to, že bychom v rámci posouzení dopadu nemysleli pouze na životní prostředí, ale také na dopady, které vzniknou v oblasti zaměstnanosti. A to je tedy náš návrh, že bychom tam měli obligatorně i posouzení dopadů v sociální oblasti. A když by toto bylo rovnobrávné, tak bychom v podstatě se mnohem více přiblížili cíli sociálních demokratů, než kdybychom zavedli obecnou sociální doložku. To též platí pro sociální služby. Já nevím, nevím, zda takovýto přístup one size fits all je něco správného. Dobře víme, že zde máme subsidiaritu, máme zde různé struktury v členských zemích a dobře víme, že proto někdy lépe dosáhneme cíle tím, když začneme vše budovat jaksi z této úrovně, a ne když se budeme snažit vše regulovat se zhora. Dále chci říci, že stávající směrnice má jádro, které se týká sociálních minimálních standardů. Členské státy mají nutnou flexibilitu a mohou tedy v rámci provádění směrnice zohlednit své různé pracovně právní systémy. Chtěl, chci ovšem říci, že toto je v podstatě jaksi úlohem partnerů kolektivní smlouvy, aby oni zde eh, si vedli tu červenou linii. Nám se prostě nepodaří v Evropě regulovat vše, ale já si myslím, že jsme na dobré cestě a měli bychom se, pane zpravodaji. Měli bychom si tedy ještě promluvit o některá, některých věcech, které jste vy navrhl jako kompromis a podívat se na to, zda bychom mohli dosáž, dosáhnout jednotného řešení. Protože já si myslím, že opravdu by bylo velice dobré mít jednotné, jednomyslné řešení, protože toto by dalo mnohem větší váhu aktu o jednotném trhu. Děkuji. Mm, děkuji. Poprosím všechny řečníky, aby byli co nejstručnější. Máme skutečně velmi málo času. Víme, že téma je eh, důležité, ale máme před sebou ještě hodně eh, práce, než dojdeme ke kompromisům. Paní to dnes zde není. Eh, Alde, chcete se vyjádřit? Ano, já budu stručná, protože jsem neviděla aktuální seznam priorit, ale to, co jsem slyšela od zpravodaje, mě vede k otázce. Přístup k bankovním službám, to je skutečně podstatné, ale on také hovořil o sjednocení hypotečního trhu. A zde již bylo několikrát upozorněno na to, že jde eh, o spotřebitele a o responsible lending, ale nikoliv o sjednocení hypotečního trhu. Eh, komise tuto myšlenku již opustila v posledním debatě, takže na to se chci zeptat ještě jednou. Zajímavé také bylo to, že liberálové navrhují, aby téma sociálních eh, dopadů eh, bylo zdůrazněno. To je diskuze, o které se musí o kterou se musí eh, skutečně mm, zasadit, abychom zjistili, co je tam skutečně komplexní konkrétní, paní McClarky. Speaking on behalf of, of Malcolm Harb. Děkuji, já budu mluvit za pana Malcolma Halbra. Malcolm plně podporuje eh, práci na této eh, zprávě. Také velmi by uvítal, aby kompromisní návrhy byly předloženy co nejdříve. Doufá, že koordinátoři budou schopni eh, se dohodnout na eh, svém mimořádném zasedání příští týden ve Štrasburku. Zda je tedy eh, se bude volit tento jaksi zastřešující E, přístup je potřeba tedy zaměřit se především na ty priority, které jsou zde stanoveny. Podívám-li se na ta kompromisní znění, e, která mm, se objeví po dnešním zasedání, tak se domníváme, že bude možné podpořit řadu z nich, ale Malcolm si není tak jistý, jestli e, bychom měli v tomto pořadí podporovat priority 3 a 7. Takže těšíme se na to, co e, dalšího, jak tedy, jakým dalším směrem bude postupovat další práv. Merci. Děkuji, pan Triantafilides. Děkuji. Chtěla, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji a říci, že souhlasíme s jeho přístupem. Jako první priorita je zde totiž sociální dimenze a to dokazuje, že nová agenda pro vnitřní trh musí být vystavěna tak, aby byla podpořena sociální spravedlnost. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, které mají tři cíle. Za prvé, hodnocení jednotného trhu na základě sociálních aspektů. Za druhé, nechceme, aby toto podléhalo konkurenci. A za třetí, chceme, aby do celého procesu byli zapojeni sociální partneři, aby tam měli konzultační právo. A v tomto směru povedeme i naše další diskuze s panem zpravodajem. Děkuji. Nyní nechám slovo paní Gebart a paní Diller. Dívala jsem se také na Evelyn, která jistě eh, by řekla to též eh, jako já. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem chtěla se zmínit ještě o jednom bodu, který se mi zdá být kontroverzně diskutován, a sice otázka sociální doložky. Domnívám se, že zde došlo k určitému nedorozumění v debatě o této otázce. My eh, se lišíme, že sociální demokraté požadují takovouto doložku, ale my se domníváme, že je nezbytné, aby to, co v Lisabonské smlouvě bylo nové, tedy sociální tržní hospodářství, bylo eh, zakotveno také v dalších oblastech, 3, 14, 19 a tak dále, tak, eh, aby vše mohlo být eh, realizováno. Musíme tedy jasně říci, že sociální komponenta se musí projevit také v zákonech Evropské unie. Kromě toho bych chtěla také připomenout, že to není abstraktní záležitost. Máme sociální doložky také ve směrnici o službách. Podívejte se prosím ještě jednou na tuto směrnici o službách, kde je řečeno, že právo, které máme zde zakotveno, nijak se nedotýká ani nespochybňuje sociální zákon jednotlivých členských států. Čili můžeme udělat jenom toto. Pokud však výraz sociální doložka eh, v EPP a mezi liberály vyvolává takové velké problémy, tak jistě kolega de Campos bude ještě jednou přemýšlet o využití jiného pojmu. Myslím si však, že ten nový přístup Lisabonské smlouvy bychom neměli zatracovat, spíše využít, protože tak zlepšíme přijetí eh, evropských zákonů evropskými občany. O to jde. Eh, odhad sociálních dopadů, to je zcela něco jiného. Jde o odhad toho, eh, co my vlastně děláme. A zde si kladu otázku, zda liberálové, kteří říkají, že jsou ochotní o tom diskutovat, to skutečně chtějí. Zatím jsme většinu neměli v parlamentu, ale kdybychom toto mohli prosadit, tak bych to vítala. Děkuji, paní Weiler. Ja, Herr Kreuzmann. Pane Kreuzmane, přesně na vás jsem se chtěla obrátit. Asi před měsícem jsme předložili své stanovisko o nové formě studií dopadu. A zde jsme, já nevím přesně, kolik hla, eh, poslanců hlasovalo, ale mělo to většinu. A jednalo se tam o posouzení dopadu které by v budoucnu měly zohlednit i dopady na spotřebitele, životní prostředí a také sociální domaty. Totiž to, co dříve komise nečinila. Jsou to tedy dvě různé věci, dvě různé oblasti. A já si myslím, že je jasné, je důležité si uvědomit, co chceme. Krátká poznámka. Vy jste právě řekl, že v Německu a v celé řadě dalších členských států jsou eh, strany kolektivní smlouvy odpovědné za to vyjednávání, ale i přesto existují některé dílčí oblasti, kde stát eh, velice dbá na to, aby eh, jaksi mm, reguloval to rámcovým způsobem. Například v Německu je to pracovní och- ochrana pracovníků. To dělá Bundestát, Bund parlament a nedě, nedělá jí to strany kolektivního vyjednávání. A platí to i pro další oblasti, například minimální plat. V některých členských státech toto stanovuje stát, ne sám, ale pomocí eh, určitých komisí. Takže existují vždy oblasti, kde reguluje stát. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásil, takže můžeme přejít k části podniky a růst. Dávám slovo panu Busoji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve chtěl poděkovat eh, všem kolegům za eh, podporu do této práce. Máme velký počet pozměňovacích návrhů a v tuto chvíli hledáme kompromisní znění. Snažíme se najít eh, tedy takové znění, takový kompromis, který by získal podporu i v plénu. Samozřejmě jsou tu určité ideologické eh, rozdíly, ale já se pokusím zahrnout co nejvíce tedy kompromisů. V tuto chvíli, chvíli jsem v pátek rozeslal 16 kompromisních návrhů, které se týkají většiny těch eh, odstavců. Týká se to e, všech těch e, oblastí neférového obchodu, pirátství a podobně elektronického obchodu. Snažil jsem se e, zahrnout sem maximum kompromisů. Chci ovšem zde říci, proč některé pozměňovací návrhy nebyly zahrnuty a některé byly zahrnuty, i když ten pozměňovací návrh se například týkal jiného odstavce. Cílem této zprávy je zaměřit se na metody, které jsou nejdůležitější pro spuštění jednotného trhu. Proto je důležité, aby ke každému bodu ve zprávě byl jeden odstavec, tak aby ten eh, dokument byl krátký a mm, jaksi rázný. Proto jsem eh, tedy eh, schrnul několik odstavců, které se týkaly téhož tématu do jednoho odstavce. Také jsem zahrnul několik nových odstavců, Eh, týkajících se věcí, ke kterých již tento výbor vydal zprávu. Snažil jsem se prioritizovat ty nástroje, které Eh, uvádí eh, komise ve svém eh, sdělení, tak abychom podpořili některé jejich nápady a také dodali některé nové návrhy. Já bych navrhoval, abychom 9. března ve středu finalizovali to kompromisní znění před hlasováním. A nakonec spolupracovali jsme na mm, novém znění Triports a také doufám, že ve Štrasburku budeme mít konečné znění. Merci. Děkuji vám. Pan Babra zde není, takže za EPP chce se někdo vyjádřit na místě pana Karase? Nikoliv. Takže mám slovo já. Chtěla bych poděkovat Kristianu Busoji za práci, kterou jsme uskutečnili společně. Vše bylo skutečně eh, vypracováno v kooperaci a harmonicky. Co se týče kompromisních návrhů, je jich 16. A já se domnívám, že budou dobře nasměrovány. Nedívala jsem se zatím na všechny, protože jsme eh, to také dostali dost pozdě a v angličtině. Myslím si, že 9. března ještě o tom budeme moci diskutovat. A je zde jeden bod, o kterém musíme debatovat skutečně, a to jsou služby eh, v obecném zájmu. To je velmi důležité pro socialisty a demokraty. Toto téma je skutečně zásadní pro všechny tři zprávy. Netýká se to jenom občanů. Tyto služby v obecném zájmu eh, byly skutečně eh, dobrým prostředkem pro zlepšení růstu. A Toto téma musíme také mít v této zprávě pro podniky a růst. Ohledně veřejných zakázek, tam musíme jít ještě dál. To znamená mm, propracovat více eh, také detaily ohledně PPP. Prožíváme krizi ekonomickou, finanční a státy mají skutečně velmi málo prostředků. Víme, že partnerství PPP je důležitým eh, tématem především pro evropské infrastruktury. Zde je nutné vše upřesnit, abychom také zohlednili to, co již se osvědčilo a co je problematické. I co se týče služeb, musím říci, že ten přístup, který máte, je dobrý, ale měli bychom to upřesnit, abychom jasně řekli, co v některých zemích fungovalo dobře a co ne. Poslední poznámka ohledně priorit. Priorit ty, které by mohly být společné a zde bychom mohli eh, pracovat společně v této oblasti pro všechny tři zprávy, abychom posílili eh, parlament. Ohledně rámcového návrhu. E, to se mi nezdá tak důležité, spíše ta zastřešující část. Chtěla bych já pouze připomenout, že návrh, pozměňovací návrhu 38, který jsme také podepsali, je kompromisní návrh, který byl hlasován velkou většinou také v rámci zprávy paní Pervonže Beres. Takže příští týden bychom toto měli zdůraznit, tak aby hlasování bylo koherentní jak ve výboru, tak na plénu. Děkuji. Já myslím, že je velice dobře, že právě se dostávám na řadu nyní po své předřetnici, protože si myslím, že je třeba, abychom si dali pozor na to, abychom nepřispěli k tomu, že se rozdrobíme legislativu. Já se chci soustředit na téma koncese pro uh, služby a na téma zadávání veřejných zakázek. Komise ji řekla, že na začátku příštího roku předloží návrh k revizi směrnice, která se týká zadávání veřejných zakázek. Pokud to takto učiní, a pokud tím přispěje k zjednodušení, tak si myslím, že nemá smysl, abychom měsíc či dva měsíce předem měli eh, vlastně děl, dělali jaksi separátně obdobnou legislativu, protože tímto přesně přispějeme k tomu, že budeme rozdrobovat legislativu a ono to znevýhodňuje, znevýhodní potom zejména malé a střední podniky, protože to bude příliš složité. Proto bych eh, prosím doporučila, abychom komisi poprosili o společný rámec a pokud opravdu přistoupí k revisi směrnici o zadávání veřejných zakázek, tak požádáme komisi, aby nám předložila balíček a ne nějaká sukcesivní jednotlivá opatření. A dále bych se chtěla ještě zmínit eh, eh, o té oblasti PPP. Zde máme novou iniciativu, která se týká eh, projektových dluhopisů a i zde bychom neměli znovu objevovat Ameriku a mm, podívat se na tom, zda bychom nešli spíš směrem, který navrhl pan Buzoj. Thank you. Um, I'm speaking today. Děkuji. Teď hovořím jménem pana Kožušníka. Ehm, pan Kožešník podporuje zprávu pana Buzoje, shledává ji velmi dobrou, proto také nepředkládal žádné pozměňovací návrhy. V podstatě bude podporovat vaše pozměňovací návrhy s tím tedy, že by tam neměla být duplikace návrhu eh, mezi těmi jednotlivými zprávami, ovšem eh, zatím se ještě tady podrobněji zabývá pozměňovacími návrhy, eh, například tím, který předkládá on sám číslo 5, 132, který například hovoří o harmonizaci, ale to se již objevuje v tom kompromisním eh, znění a také eh, eh, dalším pozměňovacím návrhem, který se týká smluvního práva návrhu, který předkládá komise a na kterém také pracuje parlament. Tam zatím ještě je potřeba nalézt nějakou schodu. Pokud jde o piráctví, to by podle jeho názoru mělo zůstat v parlamentu, takže tam by pan Pokožušník podpořil eh, změn číslo, změnce návrh číslo 124. Pokud eh, jde o konsolidaci mm, datové báze, tak eh, tam jde také ještě o pozměňovací návrh číslo 167, který v tuto chvíli není v kompromisním snění zahrnout, ačkoliv by se tam podle jeho názoru obněvět měl. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 16, ten kompromisní návrh pro pana Kožušníka v tuto chvíli není přijatelný. Akt o jednotném eh, trhu stanoví určité priority a to, co se objevuje zde, není jednou z těchto priorit, takže bychom se měli, ob, jak se vyhnout eh, ob, opakování priorit, které si již komise stanovala, měli bychom se spíše zaměřit na nové priority, ale to jsou jen drobnosti. Děkuji. Mm, děkuji, paní Svensson. Ano. Děkuji, paní předsedkyně, a chci poděkovat také panu zpravodajovi. Eh, chci poděkovat všem třem zpravodajům. A chtěla bych eh, vás požádat, abyste zahrnuli pozměňovací návrhy, které jsme předložili, o kterých jsme hovořili se všemi třemi z vás. Minule jsme tu měli diskusi o sociální doložce, o tom sociálním rozměru a tak dále. Pokud hovoříme o růstu a podnikání, je také důležité eh, zmínit, jak důležitá sociální doložka je. Ta je důležitá jak pro podniky, tak pro růst. Souhlasím s paní Gerhartovou, že nejde tolik o ten pojem, eh, ale mm, tedy ne o to slovo samotné, ale spíše o ten obsah a dopad, jaký to bude mít. Dovolte několik eh, poznámek týkajících se Eh, přeshraničních veřejných eh, zakázek. To je velice důležité téma pro velké společnosti. V naší skupině jsme předložili několik pozměňovacích návrhů. Chceme dále eh, zdůraznit význam veřejného sektoru v oblasti veřejných zakázek. Chceme také zajistit, aby z toho měly prospěch malé a střední podniky. Tyto pozměňovací návrhy jsme předložili, vy jistě je máte k dispozici, doufám, že si je podrobně prostudujete. Domníváme se, že je velmi důležité pro malé a střední podniky, eh, aby tam toto bylo tady zahrnuto. Dovolte ještě jednu poznámku týkající se přeshraničních investic. A také eh, investice rizikového kapitálu. K tomu jsme předložili pozměňovací návrh, který je podle mého názoru velmi důležitý. Jedná se jen o několik málo slov, ale v podstatě se zde říká, že chceme regulovat investice eh, rizikového kapitálu eh, v, ve členském státě, kde ta investice proběhla. Mm, pokud jde o rozvoj finančních trhů jako takových, eh, tak ehm, tedy z tohoto vývoje eh, bychom mohli dojít k závěru, že je potřeba nějaký jednotný regulační systém, a pro malé a střední podniky je velmi důležité zajistit, že existuje právní rámec, který toto zajišťuje. Je tu ještě několik eh, dalších aspektů, které bychom chtěli zdůraznit, ale eh, k tomu se tedy vrátíme, protože teď nemáme již dost času. Děkuji. Merci, Madame Soigny. Děkuji. Poslední příspěvek pana Živena. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat za pravodaji, za jeho práci a chtěl bych zdůraznit některé pozměňovací návrhy, které jsem předložil. Mám na mysli 52 patent platové otázky a zde je téma poněkud komplikované a nejednotné. Možná, že bychom právě zde členské státy mohli vyzvat k eh, posílené spolupráci. Dále 114, 120, 124 ohledně eh, duševního vlastnictví. Toto je pojem, který by měl být eh, uveden na dobrém místě a pojem, který by měl být být eh, využit eh, ve všech eh, aspektech. Já se domnívám, že především v pozňovacím návrhu 120 nalézáme velmi zajímavé řešení pro evropský průmysl. Dále 222. Zde bych poprosil, aby zpravodaj akceptoval myšlenku loajálnosti a reciprocity. Evropská unie někdy eh, postupovala naivně a tím také trpěli eh, Dále se zde vždy hovoří o partnerech, přitom jsou to však také eh, konkurenti a je zde otázka reciprocity a loajálnosti, která se nám zdá být velmi důležitá. Ještě než dám slovo komisi, Chtěla bych připomenout, že ohledně evropského patentu jsme vyslali velmi dobrý signál při hlasování ve Štrasburku. Tam jsme zdůraznili posílenou spolupráci. Paní Pamela Brunter z DG Trh která by nám měla vysvětlit cíle komise a měla by také zareagovat velmi krátce na celou naši debatu. Děkuji, paní předsedkyně. Cílem komise je eh, stejně jako váš cíl stanovit priority. Eh, ty priority by měly být eh, jasně propracovány společně. Společně bychom tedy měli zdůraznit aktivity, které by mohly být realizovány jak na úrovni komise, tak na úrovni kolegislátorů do konce roku 2012. Toto se týká všech tří zpráv. Snažíme se zde vypracovat seznam priorit a pan Barroso o tom hovořil také a bude o tom hovořit ještě eh, na konferenci o Single Market Act. Harmonogram je velmi eh, krátký. Eh, veřejná konzultace a debata již končí dnes večer, takže dnes máme poslední možnost se vyjádřit v rámci konzultace a komise potom velmi rychle vypracuje zprávu o průběhu těchto konzultací. Toto všechno bude disponibilní tak abychom všichni mohli vycházet z výsledků eh, těchto eh, porad. Eh, během dubna bychom chtěli vše propracovat a také schválit na úrovni komise. Dále eh, eh, zde bude také usnesení eh, ve výboru konkuren... v radě o konkurenceschopnosti v květnu. Já mm, se domnívám, že tyto prioritní otázky budou moci být čas sestaveny tak, abychom do konce příštího roku vše mohli realizovat. Děkuji vám. Děkuji. A nyní krátce připomínám harmonogram. Hlasovat ve výboru budeme 16.3. Na plenárním zasedání eh, budeme hlasovat v Dubnu o všech třech zprávách. Máme trošku spoždění, ale domnívám se, že tato debata byla velmi důležitá a museli jsme eh, ji eh, provést ještě před Štrasburkem. Nyní k hlasování. Eh, doufám, že všichni mají hlasovací lístek. Já jsem již na začátek eh, zasedání eh, připomněla, že je nutné mít hlasovací štítek. Aha, vy ho máte v Paříži, tak to je obtížné. Takže váš hlas za EPP tady přidáme, jinak všichni mají eh, své hlasovací lístky a ještě počkám na poslední opozdělce. Oui, oui, oui. Budeme tedy zahajovat hlasování a prosím, aby vše proběhlo v klidu a tichu. Hlasovací lístek byl nalezen, takže to je výborné. A chtěla bych poprosit odcházející osoby, aby odcházely v klidu a mlčenlivě. Et je vais laisser la parole à Christelle Charles de Chaldemose avant le vote. Slovo dávám paní Christelle Charles de Schaldemose. Tak for det, formand. Det er ganske enkelt. Der er kun... Děkuji. Je to velice jednoduché. Máme pouze dva pozměňovací návrhy jeden, který jsem vypracovala já sama a ještě jeden další. Já podporuji oba dva a doufám, že výbor je přijme. Víc k tomu dodávat nepotřebuji. Děkuji. Děkuji. Hlasování by mělo být krátké a bez problémů, takže jestli dovolíte, budeme hlasovat eh, zvednutím ruky eh, odstavec 4a. Pour. Qui est contre? Proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 5a. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A závěrečné hlasování elektronicky. Kdo je pro?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 nedávám slovo panu Švábovi a omlouvám pana Karese. Bohužel měl nehodu, eh, lyžařskou nehodu a eh, setkal se tam s dámou z spolkového Spojeného království, která eh, jaksi lyžovala vlevo. A bohužel došlo k nehodě. Takže ale budeme hlasovat o této zprávě pana Karase. Paragraf 1. Odstavec 1, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Odstavec 1, pozměňovací návrh 2. Takže elektronicky, aby to bylo skutečně jasné, kdo je pro. Proti? Zamítnuto. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 1. Elektronicky. Kdo je pro? Přijato. Dále. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 1, pozměňovací návrh 4. Pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5. Pro, proti, zamítnuto? Ano, zamítnuto. Možná, že bychom to měli ještě ověřit, nebylo to také jasné. Odstavec jedna pozměňovací návrh pět, kdo je pro, proti, drželi se, končíme hlasování. Ano, zamítnuto. Dobře jste viděl. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 8. kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 2. pozměňující návrh 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Zamítnuto, ano. Odstavec 3, pozměňující návrh 10. Kdo je pro? Proti. To eh, zkontrolujeme, takže pozměňující návrh 10, odstavec 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 3, pozmolnici návrh 14. Zde máme dílčí hlasování. Tak to uh, eh, žádala EPP. Takže první část. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit, eh, takže elektronicky. Pozmoňovací návrh 14 v odstavci 3, první část. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 ku 15. Druhá část. Zahajuji hlasování. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je to jasně přijato. Dále, odstavec 5. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Přejdeme k bodu 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Posmaňovací návrh 20, eh, stále odstavec 5. Dobře, takže ověříme. Pozměňovací návrh 19, odstavec 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je to 19, ano. Takže jsem to skutečně neviděla dobře, je to přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Je to jasně přijato. Odstavec 6, návrh 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dvacet čtyři odpadá, 26 byl stažen, takže odstavec 8, pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Drželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to, prosím. Pozměňovací návrh 28, odstavec 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 8a. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek hlasování vidíte, je to jednomyslně přijato, blahopřeji zpravodaji. E, myslím, že tato zpráva ho potěší. Nyní přejdeme k hlasování zprávy pana Kreutzmana. Pane Kreutzmane, chcete něco říci? Před hlasováním nikoliv, takže budeme hlasovat. Ano, já mám kompromisní ústní návrh jedna. Hovořil jsem o tom s panem Kreutzmanem a až se k tomu bodu dostaneme, tak jej předložím ústně. Je to pozměňovací návrh v posledním okamžiku a budu žádat, abyste to celé přečetl. Jde o eh, kompromisní návrh 1 a navrhuji následující větu. Eh, vyzývá členské státy, aby vedly eh, specifickou politiku tak, aby získali podporu sezonní pracovníci nebo na podporu sezónních pracovníků. Takže to je doplněk k kompromisnímu návrhu 1. Mm, je někdo proti tomu? Vyzývá členské státy, aby eh, uskutečňovali takovou politiku, která by byla k dobru sezónních pracovníků. Ještě jednou. Anglicky. Vyzývá členské státy, aby podpořili eh, školání vzdělávání pro poradce turist, v to cestovním ruchu a podpořila specializaci evropského cestovního ruchu. Voláme také, vyzýváme také vzájemné, vzájemnému uznávání profesních kvalifikací v oblasti cestovního ruchu, tak, aby bylo jednodušší pro kvalifikované pracovníky i lidé, lidi, kteří eh, mění zaměstnání či kariéru, eh, aby tedy pro ně bylo jednodušší hledat práci. Vyzývá, za třetí tedy vyzývá členské státy, aby e, se zaměřili na sezonní pracovníky. E, silně podporujeme návrh komise za, za vedení profesního průkazu, který zajistí mobilitu a zaměstnatelnost e, pracovníků v tomto oboru. Měla by to být první Eh, první, tato, ta první eh, průkazka by se mohla zavést pro eh, průvodce. Euh, la confusion. Madame Gebhardt. Paní Gebhardt? Also ich möchte... Chtěla bych ve jménu své frakce říci, že tento úzní pozměňovací návrh neakceptujeme, protože představuje něco opravdu velice nového, co se snaží vnést do textu a nejsme schopni vlastně odhadnout dopad této inovace a proto si myslím, že by bylo lepší, kdybyste to předložil jako například pozměňovací návrh v plénu či později, ale není možné zde v tomto okamžiku eh, zavádět takovouto rozsáhlou změnu. Děkuji. Hmm, pan Žilvan může odpovědět. Ve skutečnosti eh, bych chtěl říci, že kompromisní návrh 1 byl eh, formulován na základě jednotlivých návrhů jednotlivých poslanců. Z toho také jeden můj návrh. To znamená, že zde již se hovořilo o sezónních pracovnících v mém návrhu. Věta, kterou tedy doplňuji, eh, není ničím novým a je již uvedena také v jednom z návrhů, který byl zapracován do kompromisního návrhu, takže v mém textu to již bylo řečeno. Jsem již řekla, nyní vlastně v rámci hlasování uprostřed celého procesu tam zavádět něco tak obtížného je pro mě problematické. Zde máme pravděpodobně alergickou reakci toto nemá nic dočinění se sezónními pracovníky, ten můj názor. Ale jak jsem řekla, já bych navrhla panu Živánovi, protože je to velice komplikovaná otázka, aby toto předložil v rámci řádného postupu v další fázi celého procesu. My nejsme proti, my se rádi podíváme na to, k čemu by to vedlo, ale opravdu navrhuji, abychom nyní tento ústní návrh neakceptovali. Děkuji façon, si on regarde le règlement. Ano, když se podíváme na eh, předpisy, tak eh, skutečně takovýto návrh, eh, když je někdo proti, nemůže být přijat. Naše politická skupina podporuje tento návrh a jde o zprávu z vlastního podnětu a tak prosíme, aby tento návrh v rámci kompromisního návrhu mohl být předložen na plénu ještě jednou. Normálně to není možné v případě zprávy z vlastního podnětu, ale tady to je otázka velmi důležitá. Myslím, že to můžeme nechat na plenární zasedání. Pan Kreutzmann. Já chápu paní kolegyně Hepkardovou, která říká, že to je překvapení, že prostě nedochází přehlédnout ty dopady. Já jsem to viděl tak, že se jedná o podpoření, ale je jasné, eh, že pokud s ním má problémy, tak eh, já chci být zde obezřetný. Pokud vy to vidíte takto negativně, tak eh, musíme prostě udělat to, co je možné podle našeho jednacího řádu. Já osobně jsem toho názoru jako Evelyn. Eh, v této formulaci nalézám určitý rozpor. Myslím si, že bychom se měli vyhnout jakékoliv eh, diskriminaci také sezonních pracovníků. Eh, je to věta poněkud nejasně formulovaná a mohla by vést také k spíše jiným reakcím. Dobře, paní předsedkyně, chtěl bych důležitě říci, že v textu o cestovním ruchu je jistě velmi důležité, aby se hovořilo o sezónních pracovnicích. Taková je realita. A to je to, co jsem chtěl vyjádřit jaksi pragmaticky. Myslím si, že návrh pana Švába je však také uspokojující. Paní Chulé. Já bych chtěla podpořit pana Švába. Jsem na rozdíl od paní Gebhardové toho názoru, že by bylo smysluplné tam něco mít o sezónních pracovnících, protože právě v této oblasti problémy máme. Ale pokud by bylo možné jít tou cestou přes plenárku, tak bych to rovněž podpořila. Eh, vy jste byla velmi milá ohledně pravidel eh, práce v parlamentu, ale já se domnívám, že není možné takovýto pozměňovací návrh na plenárním zasedání předkládat. Excusez-moi. Když se podíváme na jednací řád a pak takovéto návrhy v posledním okamžiku není možné předložit. Jedině, kdyby byly předloženy na hlasování Takže je nezbytné, aby zpravodaj, pan Kreutzmann, který neposlouchá, Takže zpravodaj příslušného výboru toto zahrnul a nebo desetina poslanců parlamentu eh, se chválila tento návrh. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu a potom o ústním pozměňovacím návrhu, zda bude předložen na plenárním zasedání. Je to eh, tedy z to, co říká jednací řád? Voilà. Bon, alors, on va voter. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu, o tom původním, tak jak byl předložen výboru a poté budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu pana Živena a uvidíme, co z toho vzejde. Souhlasíte, prosím? Ano? La question, c'est que c'est presque impossible de déposer des amendements au rapport d'initiative parce qu'il y a une nouvelle version ah, oui, de l'article. Normalement, au rapport d'initiative. Jedná-li se o zprávu z vlastního podnětu, není možné v posledním okamžiku předkládat pozměňovací návrhy. Tedy já trvám na tom, abychom dodržovali pravidla, která máme v jednacím řádu. Pokud dnes začneme s tím, že budeme dělat výjimky, tak eh, v budoucnu již nikdy nebudeme moci dodržovat pravidla. Je-li zde eh, jeden hlas proti, pak není možné eh, ústní pozměňovací návrh přijmout nových jednacích pravidlech také je uvedeno, že není možné přijmout pozměňovací návrh na poslední eh, okamžik jednali se o zprávu z vlastního podnětu. Eh, to je, se však týká plenárního zasedání, nikoliv zasedání výboru. Alors, vous pouvez... Takže vy to můžete předložit příslušnému výboru a to je výbor TRAN. Je to komplikované, ano, velmi logické, říká pan Živa. Není mikrofon. Don. Kdo je pro kompromisní návrh 1? Kdo je proti? Drželi se? Dále pozměňovací návrh 10. Zde budeme mít nový pozměňovací návrh eh, ústní paní Sehnalová ohledně svého vlastního pozměňovacího návrhu a prosím, aby to přečetla celé. Děkuji za slovo, eh, paní předsedající. Já doufám, že to celé příliš neskomplikuji. Eh, já v podstatě ve svém pozměňujícím návrhu pouze vypouštím poslední část toho původního eh, amendmentu, takže čtu to celé mm, v angličtině tedy. Bude to znít takto. Calls for improvement vyzývá ke zlepšení ve věci vzájemného uznávání profesních kvalifikací v oblasti cestovního ruchu, tak aby, byl, aby se usnadnilo jak kvalifikovaným pracovníkům, tak osobám, které mění kariéru, aby eh, si lépe našli práci v tomto, v tomto v této oblasti, ale pouze za podmínky, že odstranění těchto mm, překážek nepovede ke zhoršení kvalit poskytovaných v oblasti cestovního ruchu. Euh, pouze poslední věta má odpadnout, nebo celek nebo polovina té věty. Pokud dovolíte, odpadne pouze část té poslední věty. Odpadnou slova uh, including the provision of tourist services by workers from third countries. Mm. Takže pauze including the provision a tak dále. To je ta část, která má odpadnout, ano. Má někdo námitku? Monsieur Crossman. Pan Kreuzmann. Já bych poprosila, abychom to zamítli. Já to takto převzít nemohu. Mikrofon. <laughs> takže budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu 10, jak byl formulován před ústním návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. A nyní Pozmaňovací návrh 15 pana Živena. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec 1, pozměňující návrh 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Promiňte, přijato odstavec 1c, kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 19, odstavec 1d v několika částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Pan Šváb je v obou? Kde proti? Drželi se. Přijato. Odstavec 2. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A nyní pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 27, kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Takže budeme hlasovat. 27, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 3, kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dále pozměňující návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 36, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 3b, návrh 32, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Takže zahajuji hlasování o návrhu 35. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40, odsavec 4, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 38, kdo je pro? proti, Drželi se, přijato. 41 a 42, kdo je pro? Proti. Promiňte, omlouvám se, toto odpadá, ano, takže máme návrh 43. Ten odpadá také, protože 38 byl zamítnut, takže 44. Kdo je pro? 44. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím, že je to přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Ověříme 39, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4, si na 48, kde pro? Proti. Drželi se přijato. 45, kde pro? Proti. To ověříme. Zahajuji hlasování o pozměňujícím návrhu 45. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 47. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo je pro? Proti. To ověříme, takže hlasujeme o návrhu 49. Končím hlasování. Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 4b, pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Takže 4b, návrh 53. Končím hlasování. Schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 57 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Je to pozměňovací návrh 57. Ano, první část. Já mám dvě části. Ano, je to Dělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? To možná ověříme. Takže druhá část 57, zahajuji hlasování. Bylo mi řečeno, že ten seznam hlasovací není v pořádku, je zde tedy skutečně jenom jedna část, o které se hlasuje. Donc on a voté la, la première partie et ça suffit. Bon. Takže odhlasovali jsme první část a to je dostačující. Návrh je od pana Grecha. Zdá se, že hlasovací seznam není v pořádku. I have a list with a split vote. Já mám seznam, kde se hovoří o odděleném hlasování, paní předsedkyně. Donc, Ah bon, alors, takže skutečně musíme hlasovat o dvou částech. Máte pravdu, první část byla odhlasována a nyní budeme hlasovat o druhé části ohledně regionálních rozpočtů. První část byla přijatá, takže druhá část, je pro? Proti. Zamítnuto. První část přijata, druhá část zamítnuta. Tak snad to dopracujeme. 40, pozměňující návrh 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to přijato, ale měli bychom to ověřit. Takže 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení a a pozměňující návrh 1, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňující návrh 2, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 3, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 4, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Pět, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato osm, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato sedm, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Takže blahopřeji zpravodaji a nyní poslední hlasování. Jde o zprávu paní Sehnalové. Odstavec 1, kompromisní návrh 1, kdo je pro? Zde máme dvě části. Ne, odstavec 1, kompromisní návrh 1. I zde je to uvedeno chybně budeme hlasovat ve dvou částech. Je to odstavec 1, kompromisní návrh 1, první část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A druhá část se slovem constantly budeme hlasovat. A kdo je pro? Proti? Měli bychom to asi ověřit, takže budeme hlasovat elektronicky dru- o druhé části. Kdo je pro? Takže hlasujeme hlasovacím lístkem. Končím hlasování. Přijato. Rovněž přijato. Odstavec 2, první část, nebo jenom jedna část. To není problém. Jsou zde tři ústní pozměňovací návrhy. Uh, Alors. C'était notifié dans le liste, donc on n'a pas eu d'objection, on peut voter comme ah ça. Ah bon, alors il y avait un amendement oral. Byl zde ústní eh, návrh pana Greka, ten je však uveden v hlasovacím seznamu, takže můžeme hlasovat o odstavci 2 v novém znění se třemi eh, eh, návrhy na změnu. Kdo je pro, kdo je proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 2, pozměňovací návrh 4, pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále odstavec 2c. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 5. Takže pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Odstavec 3, kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. A teď odstavec 3, pozměňující návrh 8, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Odstavec 3c. Opět dílčí hlasování, první část. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 4, kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. A nyní odstavec 5, kompromisní návrh 4, kdo je pro? Tady máme opět split vote. Je tady celý text bez výrazu of the social and economic impact, takže hlasujeme o této první části. Kdo je pro, proti? Drželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Takže to ověříme elektronicky. Hlasujeme o kompromisním návrhu 4, odstavec 5, druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní odstavec 5, návrh 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Odstavec 5b, návrh 18, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 19, kdo je pro? Proti? To ověříme, ano, tak to ověříme. Návrh 19. Končím hlasování. Je to schváleno. Dále odsavec 6. 20 a 21 dohromady, ano. Takže kdo je pro 20 a 21? Proti? Drželi se? Přijato. Odsavec 7, kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Odstavec 7, 23 a ústní pozměňovací návrh, který byl předložen. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ještě jednou prosím, kdo je pro? Proti? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Takže jeden odpadá, takže máme ještě nám 24, odsavec 7b, 24, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. A ještě závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Je to schváleno. Blahopřeji navrhovatelce. To bylo eh, naše poslední hlasování. Omlouvám se za obtíže. Domnívala jsem se, že to bude jednodušší. Nyní předám slovo své kolegyni, která převezme předsednictví.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 hour late. We're, okay. we're half an hour late at the moment. Merci. Hein, okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour. Takže vážení kolegové, máme půl hodiny spoždění, takže začneme hned. Chci dát slovo panu zpravodajovi, panu Van de Kampovi aby nás seznámil s eh, pracovním dokumentem o schvalování a dozorem nad trhem dvoukolových a nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Eh, další připomínky, eh, které budete mít, prosím, abyste byli tedy přesní a struční. So please, Mr. Fan. Takže pan, eh, pane Van de Kampe, prosím, máte slovo. Paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Přeji všem opravdu krásné odpoledne, je skvělé, že jsou zde všichni přítomni. Paní předsedající, myslím si, že pracovní dokument, který máte k dispozici, hovoří sám za sebe. Děkuji spolupracovníkům a pracovníkům za jejich podporu, za spolupráci a v příštích týdnech a měsících budeme muset učinit několik rozhodnutí. A to zejména o dopadu tohoto textu, tedy o oblasti působnosti. O tom budeme muset rozhodnout a rovněž budeme muset rozhodnout o požadavcích na životní prostředí, zejména o euro 5 a 6, v jakém tempu mají být zavedeny tyto standardy, respektive euro 1 a 6. Budeme muset rozhodnout rovněž o té brzdě, je to velice technické téma, ale Samozřejmě otázka je také to, eh, od kdy by měla být zavedena ta nová povinnost eh, závazná pro ty brzdové systémy. A rovněž budeme muset rozhodnout o eh, diagnostičním systémem na palubě a o dalších technických zařízeních. Dále půjde také o informacích o údržbě pro nezávislé obchodníky a také pro ty, kteří si chtějí své motory zpravovat sami. Takže to bude opravdu velká diskuze. Rovněž budeme diskutovat o časovém harmonogramu, tedy o tom, kdy budeme chtít zavést jednotlivá opatření a zda ještě máme prostor pro zjednodušování. Paní předsedající, chci říct, že jsme měli dvě pracovní návštěvy. 28.1. jsme byli v Nizozemsku a zde jsme si nechali předvést systém ABS. A minulý čtvrtek a pátek jsme byli v Boloni u Polta Dera na návštěvě a tam jsme navštívili několik závodů. Chtěl bych sdělit ctinovým zpravodajům, že výbor pro dopravu a cestovní ruch mezi tím přijímal, přijal stanovisko, které obsahuje celou řadu hodnotných poznámek k tomuto nařízení a je tam taky požadavek po silnějších nárocích, které by se měly uplatňovat na tato vozidla. Takže to bylo pouze na úvod do tématu. Děkuji vám za slovo. Thank you very much. And the next... Eh, děkuji. Paní Kebhardt se dále hlásila, kde vás vidím. Eh, bohužel tady již není, takže dále se přijde později. Hede Rule. E, děkuji. Chtěla bych poděkovat panu zpravodajovi. Myslím si, že tento dokument je velice dobrý a hodnotný. Přesně ukazuje ty jednotlivé důležité oblasti, velice dobře to vystihuje a dobře víme, že je zde celá řada témat, které budeme muset kriticky prohovořit například oblast působnosti, tam to již začíná. Jistě víte, že motory já bohužel omlouvám se, neznám dobře ten termín. Jsou to ty e-bikesy, které nejezdí rychleji než 25 km za hodinu. Já bych to chtěla výmout z toho oblasti působnosti, protože si myslím, že to nemá smysl. V této oblasti máme celou řadu inovací a máme velký zájem o to, aby se zde něco pohnulo, protože je to v zájmu ochrany životního prostředí a nebylo by dobré, abychom tam měli příliš velká kritéria, příliš mnoho byrokracie. Já si myslím, že na tom se jistě ještě shodneme po debatách Eh, souhlasím s ním, že ta ekologická opatření, zejména kdy, co se bude zavádět, je rovněž téma pro diskuzi a samozřejmě samotné časové harmonogramy. Budeme se, podívat, budeme se muset podívat na to, jak je nejlépe skoordinovat, abychom neměli příliš velké množství různých časových harmonogramů. Bohužel jsem se návštěv zúčastnit nemohla. V květnu bude existovat další návštěva, i tam se nebudu moci zúčastnit, je mi to líto, ale veškerých akcí, které se konají zde v parlamentu, se účastním a velice mě tato oblast zajímá. Rovněž jsem již vedla mm, několik rozhovorů a myslím si, že relativně rychle bude možné se shodnout na společné pozici. Eh, děkuji a teď pan Menders, prosím. Děkuji. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, svému kolegovi za vynikající návštěvu, kterou jsme měli tedy v Itálii. Mnoho jsme se z ní poučili. Já bych chtěl dodat jen pár věcí. Souhlasím se vším, co zde řekl, ale pokud by to bylo možné, tak bych uvítal, aby se tu objevilo také označení původu. Minulý týden jsme se eh, dozvěděli, že eh, z, celé, z některých částí světa se sem dováží celá řada padělaných, eh, falšovaných motocyklů. A já bych rád věděl, jestli, jedu, jestli si kupuji opravou vespu nebo nějakou čínskou napodobeninu. Dále tady máme paní, eh, mm, eh, děkuji, já opět zastupuji pana eh, Malcolma Harbora. Malcolm podporuje tuto zprávu a děkuji za ní. Vzhledem k tomu, že je tam celá řada různých dat na zavedení jednotlivých částí, tak jak je uvádí komise, tak by bylo dobré z hlediska zjednodušení mm, snažit se to nějak trošku harmonizovat. Pan Harber se také domnívá, že emise by měly být předmětem studie posouzení dopadu. Také by rád požádal komisi, aby poskytla bližší informace o eh, technických informacích a jak jsou tyto informace, jak se s nimi nakládá. Eh, promiňte, asi jsem to tady nepřečetla úplně přesně. Eh, pan Harbr má eh, dále také trošku obavy o ten návrh komise, co se týče elektrických eh, kol a doufá, že bude možné tyto, tento návrh upravit také pro elektrické kole. Vidím, že to není šťastný den pro vás, ale také pro pana Harbra. Nikdy nevypadal tak hezky jako dnes. Paní Gerhard, prosím. Děkuji. Já také procházím jistou transformací, protože moje kolegyně paní Westval nemůže zde být, protože hlasuje v jiném výboru a proto mě poprosila, abych ji zastoupila. A dokonce mi dala k dispozici text toho, co chtěla říct písemně, takže z tohoto důvodu to jednoduše přečtu, to bude nejjednodušší. Děkuji zejména panu Van de Kampovi za jeho velkou angažovanost v tomto tématu a Děkuji také všem zúčastněním za rešerše. To je... Ona si myslí, že to probíhalo opravdu velice dobře. Co se týče struktury v pracovním programu, v, eh, promiňte, pracovním dokumentu, říká řečnice, ta struktura je velice dobrá a ona doufá, že tato pracovní struktura se rovněž projeví v návrhu zprávy, která, který nyní ještě bude předložen. To je rovněž důležité. A nyní budu číst. Stílím názor, že mobilita ve městech v budoucnosti bude musí nabývat i jiných forem, než tedy pouze mobilita osobním automobilem. Jde nám o dvě kola, tam tedy eh, trh lehce motorizovaných vozidel bude růst. Je to trh takzvaných e-bikesů, tedy motorových kol na elektřinu. A toto eh, nabízí opravdové alternativy, zejména v urbánních oblastech. Dříve, než chci Eh, něco říci k tomu, co řekl pan Van de Kamp. Ráda bych začala určitými obecnými poznámkami. Zejména nesmíme zapomínat, že chceme podpořit motivaci komise, totiž aby toto nařízení pr- tělo během příštích 15 až 20 let. Toto poskytne výrobcům bezpečí. Sektor elektrických kol je totiž zastoupen ne velkými podniky, ale zejména malými a středními podniky. Podle typu vozidel je to několik málo malých a středně velkých podniků. Ovšem trh, na který dodávají, není pouze evropský, je to trh globální. To znamená, že se nachází v globální hospodářské soutěži. Právě pro tyto výrobce je mimořádně důležitá skutečnost, aby mohli do inovací investovat z dlouhodobého hlediska. Ustanovení nařízení musí mít jasné dopady na evropský vnitřní trh. A musí to být dopad, nebo je to dopad, který je v oblasti průmyslu, který doposud zůstal nedočten v takovéto míře evropskou regulací. V návaznosti na to, co jsem uvedla, vyházím z toho, že i když bude nařízení velice vyvážené a komise je toho návrhu, že její návrh je velice vyvážený, že i v tomto případě dojde k jakémusi vyčištění trhu v uvozovkách a to je pouze takový emfatismus. Někteří výrobci prostě budou schopni dodržet naše, naše kritéria a někteří na tom stroskotají a otázkou je, zda to chceme takto připustit. Důležité je ovšem, abychom takováto vozidla a požadavky na ně přizpůsobili požadavkům naší doby. Musí být bezpečnější a zároveň ekologičtější. Když budeme mít takováto vozidla, tak vlastně budeme splňovat to, co od nás chtějí spotřebitele a rovněž splníme i úkol možnosti plánovat hospodářství a mít hospodářství ekonomicky výhodné. Dále souhlasím s panem zpravodajem, že oblast působnosti nařízení je třeba ještě doladit. Některé kategorie je třeba vypracovat jasněji, a to jak u lehce motorizovaných vozidel, tak i u typu vozidel, které jsou vyja- které jsou vyjmuty se schvalování typu. Dále jde o to, zda musí zákonodárec mít vlastní požadavky na určitý typ produktů zvlášť a nebo zda by se to mohlo dořešit nějak jinak. Jako příklad ATFL, Endurobikes a e-bikes. Musím říct si, říká paní Hedvard, že jsem ani netušila, že existuje tolik typů vozidel. Pro nás by nemělo být pouze rozhodnující to, jaký podíl na trhu mají, ale také to, kde se využívají a jakým způsobem. Souhlasím také panu, s panem zpravodajem v tom smyslu, že vozidla kategorie R se ve silničním provozu nenachází tak často jakožto jiné vozidla, i když je jejich podíl na eh, znečistujících emisích opravdu obrovský. Některé studie ukazují, že technologie u klasických motorek je mnohem již pokročilejší. U některých jiných typů vozidel stejné kategorie by mohly být emise mnohem ničí. Takže z technického hlediska ze učit v současné době již mnohé. Přesto jsem přišla určité hlasy, které říkají, že co se týče ekologických leditel, eh, dosáhly vlastně některá vozidla již svých hranic, že není již co vylepšovat. A další věc, když se podívám na počet obětí dopravních nehod a zjišťuje, že ten počet, zjišťuje, že se ten počet neustále snižuje, když se ovšem zároveň podívám na to, že podíl Oběti dopravních nehod u účastníků silničního provozu, kteří jsou jaksi v provozu na bicyklech, se nesnižuje, ale dokonce se v posledních letech zvýšil o 10%, tak si myslím, že je třeba jednat. Já chápu, že když někdo chce mít systém ABS u motorek a kol, tak um, si myslím, že prostě toto není něco, co zaručí jejich větší bezpečnost. A na druhou stranu, když se podíváme na mm, to, že systém ABS by mohl některé účastníky provozu, kteří jsou jaksi v provozu na dvou kolech či na dvou kolech, eh, zachránit, tak si myslím, že je to dobrá věc. Motorka není auto. Není možné jak si pod kapotou motorky neustále nacházet místo pro lepší technická řešení. Když budeme chtít, mít chtít systém ABS motorek, tak to samozřejmě je komplikované, ale je to technicky možné. Výrobci samozřejmě budou moci, eh, muset změnit design svých výrobků a také cenu. Systém ABS podléhá ovšem technickým změnám a tak, jak ho známe dnes, možná již za několik let vypadat nebude chci říci, že nařízení nemá platit dva roky, ale má platit 15 až 20 let. Snižování obětí dopravní nehod eh, samozřejmě je zapříčiněn také technickým pokrokem. Neměli bychom si tedy za měřítko volit pouze to, co je nyní realizovatelné. Chci říci, že technické možnosti, které se neustále vylepšují a bezpečnost vozidel, která je tímto možné zlepšit, toto musíme vidět vždy s ohledem na počet smrtelných obětí. To, že toto ne vždy je možné dobře vyvážit, samozřejmě hodně vidět i v ohledu na možné hospodářské dopady jsem si jistá, pane zpravodaji a milí kolegové, že na dalším zasedání výboru se nám podaří dosáhnout nějakého kompromisu a já e, věřím, že je možné dosáhnout rychlého konsensu a proto se těším na naši další spolupráci a děkuji panu zpravodaji za velice dobrý pracovní dokument. Thank you. Thank you, Mrs. Gephardt. Děkuji, paní Gephardtová. Dále se hlásí paní, pan Martino z Evropské komise. Prosím. Thank you and good afternoon. Děkuji za slovo, dobré odpoledne všem. Jen velmi stručně, paní předsedkyně. Děkujeme vám, že jste komise dala příležitost eh, se zúčastnit tohoto zasedání a vystoupit. My velmi vítáme úsilí zpravodaje i stínového zpravodaje, eh, které vyvinuli k tomu, aby se seznámili do detailu s tímto poměrně složitým návrhem. Samozřejmě, že v průběhu celého procesu budeme eh, dále poskytovat informace o našem návrhu. Nicméně jsme spokojeni, že tento pracovní eh, dokument se zaměřuje na eh, ty hlavní body. Děkuji. Eh, děkuji. Máme velmi nabitý program. Paní Jakob, chcete-li něco říci? Máte slovo, prosím. To contribute. Megköszönöm az elnök asszonynak a szót. Egy rövid tájékoztató. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za komentáře a děkuji za zprávu pana Van de Kampa. V naší pracovní skupině pokračujeme v naší práci a chtěla bych vám sdělit, jak jsme daleko. Momentálně jsou dva návrhy předložené k posouzení. Jednou je to návrh ohledně traktorů a druhý návrh se týká e, třídy E. Ohledně projednávání právních pravidel se snažíme vycházet eh, z toho, že pravidla by měla být eh, velmi podobná v obou eh, skupinách. Sice to činnost v pracovních skupinách poněkud pomaluje a pravděpodobně tato činnost bude ještě pokračovat v, za polského předsednictví a ráda vám ještě také poskytnu další informace o pokračování debaty. Děkuji a nyní konečně pan zpravodaj. Pan Van de Kamp, prosím, máte slovo. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. S pravodajům s Tínovým děkuji komisi a radě za všechny poznámky, které jste předložili. My samozřejmě v následujících měsících se budeme dále zabývat eh, touto technickou záležitostí a bylo by vhodné, kdyby paní McLaren a nahradila pana eh, Harbra i v dalším jednání. Eh, i když eh, Malcolm Harbour je také celkem v pořádku, ale pravděpodobně nemá mnoho eh, šancí. Nejdříve k e-bikes. Pokud je vyčleníme, tak to má určité výhody, ale také nevýhody. Když bychom je vyčlenili, tak se celá záležitost zjednoduší, ale je mnoho průmyslových podniků, které by chtěly mít povolení pro celý evropský trh, takže bychom to měli projednat s paní Gebhardt a s paní Rule. Bude to mít totiž různé dopady. Dále harmonogram, co kdy uděláme, co neuděláme, to je věc, o které se také diskutuje a jde o lhůty provádění a především také o ekologické evropské předpisy. Pan Mandas, otázka označení původu je věc, kterou beru na vědomí pozitivně, jenom nevíme, zda se to hodí právě do tohoto nařízení. To musíme probrat ještě s komisí, abychom viděli, zda je možné to ještě začlenit. Principu s ním souhlasím. Je velmi mnoho padělaných italských mopedů na trhu. Děkuji paní Gebhardt za velmi technická vysvětlení, která předložila. A předpokládám, že příspěvek paní Westphal je k dispozici eh, písemně k brzdným systémům a eh, mrtvým na silnici je zde již bylo řečeno vše. Chtěl bych také říci, že 18.3. pojedeme do města Essen na technickou kontrolu a dále také plánujeme návštěvu Salzburgu a to eh, v dubnu během zeleného týdne. O tom však ještě dostanete další informace, včetně programu. Mám ještě otázku na adresu komise, jestli dovolíte. A sice byli jsme v Boloni ve výrobně Ducati a tam bylo e, také řečeno něco o traction control, o tranční kontrole, což e, v těch typových pravidlech není. Prosím, aby se e, komise k tomu ještě vyjádřila. Děkuji, paní předsedkyně, za všechny poznámky, které jsem dostal. 22.3. bude konzultace a poté předložím definitivní zprávu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Máme toho pro, na programu eh, ještě velmi mnoho, takže teď budeme muset přejít eh, k dalšímu bodu. Eh, další otázky si prosím vyjasněte tedy bilaterálně. Náš další bod se týká politiky rádiového spektra. Je to téma, kterým jsme se měli zabývat již minule. Já jsem tedy velmi ráda, že teď mám příležitost dát slovo paní navrhovatelce, paní Korhole. Um, politika rádiového eh, spektra usiluje o harmonizaci rádiového spektra, což by byl významný krok, který by eh, zajistil optimální využití eh, tohoto veřejného statku. Spektrová politika patří mezi stěžení iniciativy digitální agendy komise a je základem eh, dalších eh, bodů, eh, ze kterých může vycházet plnění Evropské strategie Evropa 2020. Bylo již ukázáno, že koordinovaný přístup k řešení otázce rádiového spektra může podpořit růst evropské ekonomiky. Optimální přidělování rádiového spektra má celou řadu kulturních, hospodářských a sociálních výhod, zlepšuje konkurenceschopnost našeho průmyslu a umožňuje eh, další robustní růst eh, vnitřního trhu v oblasti eh, výrobků a služeb. Jak víme, Internetový provoz se stále eh, rozšiřuje, máme čím dál větší počet různých eh, inteligentních mobilních telefonů, ehm, bezdrátového širokopásmého um, připojení eh, v oblasti vládních vzdělávacích a sociálních služeb. Je tedy důležité zajistit všem občanům přístup k novým a inovativním službám. Evropa nesmí zaostávat, je zřejmé, že je potřeba vyčlenit větší část spektra pro eh, širokopásmový bezdrátový mm, přístup. Harmonizace také povede k nižším nákladům na zavádění mobilních eh, přístrojů pro spotřebitele, eh, podpoří jednotný trh a eh, také výzkum a vývoj. Chci říci, že souhlasím se zpravodajem panem Hockmarkem ve výboru ITRE, který se domnívá, že bychom si měli stanovit ambiciozní cíle tak abychom eh, nezaostávali za dalšími regiony, pokud jde o podnikání, inovace a růst. Eh, některé jiné regiony opravdu věnují této oblasti velkou pozornost. Mělo by se jednat eh, především o vyčlenění 1200 MHz pro bezdrátové eh, služby. 790 až 862 eh, MHz to je pásmo, které umožní plnění cílů Evropské digitální agenty. Je potřeba začít na těchto úkolech pracovat okamžitě a ne až v roce 2013. My se domníváme, že toto by měl být strategický dokument, který eh, se bude zaměřovat eh, minimálně na období do roku 2015 a pokud možno dále. Evropský průmysl vyžaduje regulační eh, jistotu a je tedy důležité hledět dále do budoucnosti než jen do roku 2015, tak aby bylo možné, abychom tady umožnili tomuto sektoru plánovat eh, tyto obrovské investice, které budou potřeba. Pokud jde o vysílání, objevily se ve výboru pro kulturu některé eh, výhrady. Já se domnívám, že toto nijak kulturu neohrozí, ba naopak umožní to kultuře využívat nové nástroje. Měli bychom tedy přijmout eh, tento, tyto nové technologie a zajistit eh, televizní vysílání na všech platformách, včetně mobilní platformy. Vytvoření nových možností pro eh, vysílání by mělo samozřejmě respektovat současné Eh, vysílání a domnívám se, že využití, využití eh, tedy eh, této politiky rádiového spektra umožní další a lepší vysílání. Týká se to pozměňovací návrh 16 například. V budoucnosti bychom chtěli rozšířit toto přidělení až e, tedy na 2000 MHz, pro televizní vysílání 700 až 800 e, MHz. A od 30 do 300 MHz bychom měli být schopni zajistit e, tedy finančně nenáročné Eh, využít tohoto pásma. Ehm, pozměňovací návrh 16 eh, se týká bezdrátových mikrofonů. Je evidentní, že lze využívat, že lze vyvinout a využít mm, bezdrátové mikrofony, které také budeme moci využívat v celé Evropě. Měli bychom všem posunout eh, její harmonizované využití do jiné frekvence zhruba 1 GHz. V současné době se využití těch pásmem liší mezi členskými státy a eh, dokonce i některými regiony, což je problematické pro cestující umělce. Je potřeba zajistit eh, také dostupnou, dostupné cenovou dostupnost, eh, aniž bychom tedy zacházeli eh, do Podrobnosti týkajících se eh, například služeb poskytovaných mobilními operátory v pásmu 800 MHz. Pokud jde o strategii 2020, tyto cíle je potřeba podporovat. Existuje několik způsobů, jak je dosáhnout a situace v jednotlivých členských státech se liší. Já tedy navrhuji, abychom ponechali na členských státech, aby se sami rozhodli, Eh, jak chtějí přidělit eh, s tímto pásmem 800 MHz a jak chtějí eh, splnit své politické cíle. Toho se týkají pozměňovací návrhy 6 a 7. Domníváme se tedy, že toto není místo, kde by se mělo rozhodovat o přidělování. Toho se týkají pozměňovací návrhy číslo 11 a 7. Členské státy by eh, sami si měly rozhodovat, jakým způsobem nastaví podmínky pro konkurenci. Také se zde objevily eh, obavy o eh, rušení také se domníváme, že toto není vhodné místo na diskuzi tohoto tématu. Technologie se nadále rozvíjí, vznikají nové normy a harmonizace eh, těchto standardů potom tu interferenci, to rušení vyřeší také. Pokud jde o uvolňování pásem, tam samozřejmě budou nějaké problémy, především pro ty sektory, které se musí přizpůsobit novému, eh, novému pásmu a členské státy by měly mít tedy zodpovědnost za kompenzaci. Eh, dalším řečníkem je paní eh, Šarmos. Tak for fru formand, tak for eh, en... Děkuji, paní předsedající. Děkuji za dobrou zprávu, kterou jste právě přednesla, předložila. Většinu bodů mohu podpořit. Je velice důležité, abychom si stanovili ambiciozní cíle a abychom se postarali o to, aby tento program opravdu byl strategickým politickým programem. To musí být priorita a to mohu podepsat. Je třeba si ovšem ujasnit ještě jednu věc. Toto je vlastně kritický zdroj, protože to, to radiové spektrum je omezené a právě proto musíme i v rámci našich cílů mít jasné formulace. Naše frakce to vidí takto. Na jedné straně je třeba se postarat o to, aby tento program umožnil podnikům poskytovat nové služby, protože spotřebitelé si je přejí. Na druhé straně je ovšem také důležité, aby celé Celá věc byla vyvážena, abychom také zohlednili i obecné zájmy. Tím myslím obecné zájmy spotřebitele či celé společnosti. Například víme, že ty takzvané public service broadcast, tedy poskytovatele mm, veřejnoprávních služeb, říkají, že to, co navrhl výbor ITRE, jde příliš daleko. Proto bych chtěla předložit pozměňovací návrhy, které jdou v tom směru, abychom tedy těmto veřejnoprávním rozhlasovým stanicím i nadále ponechávali otevřené jisté možnosti. Chci říci, že sdílím názor paní Korholy v tom smyslu, že členské státy si sami musí určit, jak budou v praxi zacházet s konkurencí, protože existují různé způsoby, jak se s tím vypořádat. Je třeba se zaměřit zejména opravdu na poskytovatele veřejnoprávních služeb, protože to je centrální věc. Děkuji. Děkuji a dál pan Kreuzmann. Děkuji, paní předsedající já bych vám chtěl srdečně poděkovat za návrh stanoviska. E, pro mě jsou zde dva zásadní body a to je uvolnění nových frekvencí pro mobilní internetové služby a dále modernizace a koordinace zadávání frekvencí na evropské úrovni. E, my podporujeme cíl komise, aby e, síť 800 MHz jako část digitální dividendy do roku 2013, respektive 15, eh, postupně bylo otevíráno tak, aby ostatní operátoři mohli eh, toto nabízet volně a to eh, včetně vysokorychlostního internetového připojení na venkově, tak aby zde rychlý internet byl umožněn. Vždy konstatujeme, že kabelové sítě na na venkově eh, jsou eh, málo ekonomické a eh, toto širokopásmové spektrum je vhodné a také se tak zabrání narušování jiných spekter. Měli bychom pod 792 požadovat další otevírání eh, eh, frekvencí, eh, ale musíme také požadovat, aby i pozemní rádiové vysílání bylo zajištěno ve vyšší kvalitě, protože to to je využíváno v 60% obyvatel. Toto musíme tedy posoudit pozemní příjem je efektivnější než tedy televizní připojení bez sítě. Měli bychom však spoléhat na hospodářskou soutěž a prosazení nejlepší eh, technologie. Dobrým přístupem by bylo to, aby eh, jednotlivé záležitosti byly eh, dobře odděleny, aby si nemohly překážet. Dle mých technických informací je toto možné. Bylo mi to tak, také ujištěno. Ale kolega Schaldemose sdělil, že i nadále pozemní vysílání bude možné a především v aglomeracích, jako je Berlín, je právě toto eh, technická, eh, technologická možnost. Pokud by to bylo ale vůbec možné, tak bychom měli jít oběma eh, směry tak, aby bylo možné pokrýt potřeby na venkově i v aglomeracích. Pro venkov je rychlý internet opět rozhodující pro rozvoj středních podniků a myslím si, že toto dokážeme prosadit především v poli širokopásmovém v Německu, alespoň tyto podniky jsou povinny zajistit přístup k internetu na venkově a teprve potom se smí prosazovat v aglomeracích. Nevím, zda je to řešení pro Evropu. V Německu je to možné, protože máme silnou kupní sílu a to nám umožňuje operátory zavázat k takovémuto postupu. Zda to však má smysl i v jiných zemích, je nutné prověřit. Smysl by to však mělo i jinde, aby venkov měl lepší šance. Souhlasím s paní Korholou, když říká, že členské státy by samostatně měly rozhodovat o přidělení frekvencí. V určitých oblastech je však dobrá harmonizace a koordinace. Je například nezbytné poskytnout technické parametry umožňující lepší koordinaci mezi členskými státy tak, aby bylo možné přejít od pozemního vysílání k eh, vysílání bez sítě. Pro dobré fungování jednotného trhu je nezbytné eh, koordinovat harmonizaci a normování frekvencí eh, tak, aby například lékařské eh, zařízení a také zábavní zařízení bylo na stejné úrovni v celé Evropě a pracovalo na stejných frekvencích. Tím by také výrobci měli lepší možnost odbytu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Dále eh, pan Engstrom. Thank you. Um... Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych souhlasil s předřečníkem je smysluplné harmonizovat eh, využití spektra co tedy nejvíce to půjde což umožní výrobcům vyrábět eh, zařízení pro 500 milionů mm, potenciálních uživatelů spíše než pro několik. Souhlasím také s tím, že pokud jde o konkrétní pravidla, na využití spektra, tak je smysluplné ponechat členským státům v souladu s principem subsidiarity eh, možnost, aby se o tom rozhodli. Samozřejmě, že podmínky ve Švédsku a Belgii se velmi eh, liší. Ve Švédsku je velmi, velké, velmi mnoho venkovských oblastí, kde nikdo nežije a to je něco jiného než Belgii. Takže na tom se všichni shodneme. Pak bych ovšem chtěl zdůraznil, pokud jsem to správně pochopil, tak eh, to pásmo 800 MHz se již vyčlenilo pro využití pro mobilní telefony. Ve Švédsku mm, jsme toto již zavedli, funguje to výborně. Ale pokud jde o eh, to pásmo pod 800 MHz, které se využívá pro pozemní televizní vysílání, tak zde bych chtěla varovat před tím, abychom, aby toto pásmo bylo odebráno televizním vysíla, televiznímu vysílání a bylo předáno mobilním operátorům. Za prvé bychom neměli eh, jaksi přeceňovat a předjímat technologický pokrok a jeho rychlost, ale mnohem důležitější ještě to, že eh, ve Švédsku jsme přešli od analogového vysílání k digitálnímu pozemnímu vysílání. Uživatelé si, spotřebitelé si koupili eh, takové ty ploché obrazovky a pokud eh, za nimi za dva roky přijdeme a řekneme jim, vaše televize nebude fungovat nebo budete si muset koupit další přídavné zařízení, tak to povede eh, k velkému počtu nespokojených spotřebitelů. Já sám bych byl velmi naštvaný. Takže proti tomu bych chtěl varovat. bylo již rozhodnuto v rámci telekomunikačního balíčku, že pásmo 800 MHz bude určeno pro mobilní operátory, je tedy důležité mít určitou konzistenci, tak abychom neměli rozhodnutí každé dva roky. To je důležité pro e, investice, pro výrobce. To jsou tedy mm, asi ty nejdůležitější eh, body, abychom ponechali to pásmo pod 800 MHz pro eh, televizní vysílání, ale jinak eh, vaši zprávu podporuji. Děkuji. Ah, Paní Týle, prosím stručně. Já budu velmi stručná. Souhlasím s panem Engstromem i dalšími řečníky je potřeba se zaměřit na eh, veřejnoprávní vysílání. To je velmi důležité, aby toto bylo vyřešeno. Chci se také zeptat na harmonogram. Eh, například eh, ten přechod na digitální vysílání ve Spojeném království se potýká jak si s tím bude pro nás důležité, zda ta doba na přechod bude 12 nebo 18 měsíců. Chceme se tedy zeptat, zda tam bude určitá pružnost. Nám by to určitě pomohlo Pomohlo by to ehm, jistě i jiným členským státům, abychom věděli, eh, zda to bude, jaké tady bude to období a zda tam bude prožnost. Možná komise by na to chtěla zareagovat? Thank you very much, Madam Chair. Děkuji paní předsedkyně a e, děkuji také paní zpravodajce za vynikající zprávu. Jsem velmi rád, že mám možnost to zareagovat alespoň stručně e, na to, co to bylo vzneseno v té poslední otázce e, u vás, z vašeho příspěvku a také z otázek jsem si vytipoval několik tedy téma, na která chci zareagovat. Pro komisi bylo vždycky velmi důležité, aby veřejnoprávní televizní vysílání bylo chráněno a aby mělo prostředky pro to, aby mohlo eh, se eh, dále rozvíjet na eh, kvalitní vysílání, včetně trojrozměrného televizního vysílání. My samozřejmě nevíme, jaká ta technologie bude za pět či sedm let a e, ten základ toho návrhu komise je, aby toto zůstalo všechno otevřené, tak abychom e, to mohli všechno zrevidovat, abychom se mohli podívat na to, jak se ta technologie a vysílání a širokopásmové technologie vyvíjí a jak se využívají my už jsme eh, harmonizovali velkou část toho spektra pro um, využití tedy pro to široké pásmo a samozřejmě budeme dohlížet na to, aby to členské státy správně využívaly a bude také na nich, aby dokázali, eh, že toto spektrum využívají. Budeme také sledovat otázky související hm, s rozvojem dalších pásem ale musíme také sledovat eh, to, abychom nezavřeli dveře dalšímu vývoji. V tuto chvíli nemá smysl předjímat, eh, co operátoři nebo spotřebitelé budou potřebovat si dělat za pět až sedm let. Eh, ten mm, Evropský parlament jako spoluzákonodárce samozřejmě bude mít příležitost, až na to nastane dobrá, vhodná doba, aby se nad tímto zamysleli. Interference je další téma, které jsme zavedli, včetně mm, toho pásma 800 MHz. Hlavním cílem je zde chránit služby v těch sousedních pásmech. Jedná se nejenom o televizní vysílání, ale i e, další uživatele těchto pásem, které, kteří e, v tomto svásku provozují své služby. Jsme velmi vděční všem e, skupinám v Evropském parlamentu, které zorganizovaly eh, rozpravy a slyšení. My jsme připraveni zodpovědět a zareagovat na všechny mm, otázky technické povahy. Lze nás kontaktovat prostřednictvím sekretariátu. Takže já bych eh, eh, vás rád vyzval, abyste se tedy ptali, pokud je o tu otázku využití eh, pásma pro 800 eh, MHz a harmonogramu. My uvažujeme o datu 2013. To je důležité z hlediska toho argumentu vnitřního trhu. Eh, jak jsme zde konečně slyšeli, také je to určitá solidarita vzhledem k velkým třetím státům, tak aby státy, které jsou na východní hranice Evropské unie měly jaksi za sebou eh, Evropskou unii, až dojde na otázky interference s těmito třetími státy. Ale Máme tu také systém výjimek až eh, do roku 2015 a státy jako například Spojené království, eh, kde jsou důležité důvody, proč to pásmo nelze uvolnit, Ehm, tak to samozřejmě tomu státu nebrání, aby jaksi plánoval využití tohoto eh, spektra, tak aby provozovatelé mohli připravit své investice a obchodní plány. Je také důležité ehm, připravit se na to, eh, jak se na ten přechod televizního vysílání. A mm, proto ehm, ten návrh, který předkládáme, by měl plně vyhovět všem těmto obavám. Děkuji. Eh, děkuji komisi. Teď už opravdu nemáme moc času. Já bych chtěla jen říci, že eh, jsem se s velkou radostí vyslechla to, co právě řekla komise, že tedy nebude pozapomenuto na eh, technologický rozvoj, to znamená, že to bude nebude eh, činit překážky dalšímu technologickému rozvoji. Děkuji vám za všechny vaše připomínky a věřím, že společně se nám podaří přispět eh, k úspěšnému řešení eh, tohoto problému. Doufám v konstruktivní spolupráci a možná se nám společně podaří předložit některé pozměňovací návrhy. Naším dalším bodem je eh, zpráva pana Manderse. Vzhledem k tomu, že už nám opravdu, eh, že už nám opravdu dochází čas, tak prosím, aby jsme byli velmi struční. Ne, říká pan Manders, já jsem chtěl hovořit celý pozbytek dne o Andoře. Ne, to jenom žertuji. Budu velmi stručný, chci jen tedy říci, navrhnout, abychom tedy výboru pro mezinárodní obchod doporučili vyslovit souhlas. Je tady jediná výhrada, drobná výhrada s tím, že tato dohoda by neměla mít žádný dopad na fungování vnitřního trhu. Já doufám, že moji kolegové s tím mohou souhlasit a že o tom v podstatě můžeme okamžitě hlasovat. To je vše, děkuji. Pan Švá, prosím. Pozicným. Děkuji, paní předsedající. Poté, co jsem nemohl nic říci k rádiovému spektru z důvodu času, chtěl bych nyní ne, eh, říct něco panu Spravovi k tomuto velice důležitému stanovisku. Je to tedy pan kolega Manders a já bych mu chtěl vyslovit svou podporu i podporu své frakce a přislíbit mu, tuto podporu. My si myslíme, že tato dohoda, kterou eh, vyjednává nebo projednává výbor Intam, nebude mít negativní dopad na jednotný vnitřní trh a my tedy můžeme souhlasit takto s návrhem pana kolegy Manderse. Děkuji. Thank you. This is, this is very... Děkuji, to probíhá velmi eh, hladce. Eh, zástupce komise, prosím. Um, you, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat panu eh, zpravodaji Mandersovi za eh, vynikající práci na tomto stanovisku. Myslím, že jeho stanovisko velmi správně shrnuje tento eh, návrh. Hlavním cílem tohoto návrhu je zajistit, aby obchod mezi Evropskou unií a Andorou nadále hladce fungoval a zároveň zajistit vysokou míru bezpečnosti pro spotřebitele. V souladu tedy s mm, bezpečnostními standardy Světové hospodářské organizace, Světové obchodní organizace eh, bereme v potaz tu připomínku, že by toto, tento návrh neměl mít žádný dopad na hladké fungování vnitřního trhu. Tento návrh se týká volného pohybu zboží, pokud jde o širší kontext dopadu tohoto eh, návrhu. Zde bych vás eh, chtěl odkázat na závěry Rady pro všeobecné záležitosti z prosince 2010, kde bylo odsouhlaseno, že by se měla provést studie dopadu vlivu mikrostátů, včetně eh, Andory, eh, dopadu tedy jejich přístupu k jednotnému trhu. Toto není přímo moje oblast specializace, ale eh, já jsem přesvědčen, že Evropský parlament a tento výbor budou podrobně seznámeny s výsledky této studie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pokud jde o lhutu pro pozměňovací návrhy, ta je 2. března ve 12 hodin a e, Tady se jedná o postup souhlasu. Parlament může e, tento návrh pouze schválit a nebo zamítnout. E, dovolte jen takové malé upřesnění. Můžeme podat pozměňovací návrhy k tomu odůvodnění, eh, jde o vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu s návrhu rozhodnutí. Ještě k tomu předchozímu bodu zapomněla jsem vás seznámit se lhutou pro předložení pozměňovacích návrhů. Nechala jsem se trošku unést tím tématem, ale pozměňovací návrh lze předkládat do 4. března 2000. 11.12.00. A potom jsem zapomněla ještě na vaši otázku, paní Stiller. Alespoň můj osobní názor je takový, že bychom se měli pokusit dodržet eh, ten stanovený termín, tedy rok 2013, možná s některými výjimkami, tam, kde zkrátka eh, bude naprosto nemožné ten termín dodržet. ale možná, že vy byste radši chtěla eh, nějakou větší jistotu. Takže teď bychom tedy přešli k prezentaci pracovní skupiny pro elektronický obchod. Eh, pan Arias, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající prezentaci jsme vytiskli, poskytli jsme ji eh, všem účastníkům, všem členům. Rovněž to můžete sledovat na obrazovce a pokud by někdo měl zájem, máme také zde USB, na kterých je to rovněž uloženo, ty také můžeme dát k dispozici. Já nechci ztrácet čas a proto přijdu rovnou k projevu. Hovořilo se zde již o tom elektronický obchod je velice důležitý prostředek pro zlepšení konkurenceschopnosti Evropské unie a pro dokončení jednotného trhu. Máme před sebou příležitost realizovat tuto výhodu, převést ji ve skutečnost a nyní bych rád zanalizoval, kde stojíme v oblasti elektronického obchodování. Na jedné straně máme technické přecházky, máme zastaralou legislativu, která neobsahuje podněty pro podniky a nemáme kontrolní mechanismy, pomocí kterými bychom mohli provádět dohled na hospodářskou soutěží a konkurenceschopnosti, máme nedostatek transparentnosti, to vede k nejistotě a také k nedůvěře ze strany spotřebitelů. A v konečném důsledku to vede k tomu, že elektronické obchodování si nestojí dobře, protože stojí ve špatném světle a máme zde nedostatečnou konkurenceschopnost této oblasti. Kam chce, chceme dostat? Co je naším cílem? Já si myslím, že potřebujeme kontrolní mechanismy a osvědčené praktiky. A potřebujeme také podněty, pobídky a také mm, podporu elektronického obchodování a potřebujeme jistotu pro spotřebitele a potřebujeme společný základ pro vyměření DPH, potřebujeme společné ustanovení pro účastnictví a je třeba také zmenšit technické přecházky. Tak e, se nám podaří být i konkurenceschopnými v, na trhu, kde existuje celá řada uživatelů. Toto abychom toto mohli umožnit, je třeba, abychom si eh, jak si vytvořili nové recepty a zavedli nová opatření a eh, po tomto krátkém projevu na úvod vám chci představit projekt, na kterém pracujeme. Je to návrh, který by mohl právě přispět k tomu, abychom tedy se vydali tou cestou, kterou jsem zde načetl. Například by bylo dobré zavést jakýsi evropskou značku kvality, která přispěje ke zlepšení transparentnosti a e, rovněž by zaleždila také právní jistotu pro spotřebitele v rámci přeshraničních transakcí uvnitř EU. Spotřebitel musí mít jasno v tom, jaké má práva, jaké má povinnosti. Transakce by tedy měly podléhat jednomu jedinému společnému právnímu systému a tato značka kvality má za hlavní cíl informovat spotřebitele. Tímto způsobem chceme vytvořit eh, důvěru, důvěru ve elektronické obchodování. Takováto značka by zajistila eh, jednotnost pravidel zejména s ohledem na otázky, které tedy souvisí s obchodními transakcemi, které chce provést spotřebitel. Hlavním cílem je důvěra. Důvěra pro všechny aktéry na trhu, pro spotřebitele, podniky, pro instituce. Toto je důležité. Spotřebitelé by tímto měli více důvěry a rovněž by byli chráněni jednotnou směrnicí, která se týká ochrany spotřebitele. Byl by to tedy jediný právní předpis, který by pos... spotřebitelé Spotřebitelé by měli jednotné informace o produktech, měli by také sladěné možnosti platby a toto by také zvýšilo konkurenceschopnost podniků. Samozřejmě existují námitky. Ta spočívá jednak v tom, že spotřebitel chce nakupovat, ale neexistují podmínky, které by mu umožnily nakupovat zboží e, bezpečně. A další aktéři na trhu a svazy by rovněž e, z toho mohli vytěžit profit, pokud bychom měli lepší podmínky. Je tedy nutné zjednodušit a zjednodušit právní rámec v Evropě zjednočit řížení pomocí jednotných pravidel pro účetnictví a také je nutné mít lepší dohled nad trhem, lepší pravidla pro konkurenci. Tímto způsobem budeme mít větší potenciál na trhu, budeme mít více bezpečnosti a jistoty na trhu a více transparentnosti. Trh je samozřejmě velice komplexní právní předpisy stávající jsou velice komplexní, máme tady celou řadu překážek a chybí nám zde i politická vůle. Ale eh, pokud bychom tuto věc mohli zlepšit, tak by to znamenalo užitek pro všechny, protože trh má miliony uživatelů a rovněž by to pomohlo proti padělání produktů. Je tedy třeba konsolidovat jednotný trh a zlepšit konkurenceschopnost evropského trhu oproti dalším zralejším trhům. Myslím si, že toto je něco, co můžeme všichni podpořit. Je ovšem důležité, abyste opravdu byla politická vůle a Rovněž je důležité, aby se toho zúčastnili všichni aktéři. Je důležité, aby aktéři opravdu účinně a efektivně tento projekt podpořili. Chci říci, že toto je šance, jak uskutečnit, dokončit jednotný trh. Ze strany Evropské unie existuje silná vůle v tom směru, aby se dále rozvíjel digitální trh. V této předvážce vám ukážu některé příklady. Je velice důležité, abychom na to nehleděli krátkozrace, abychom byli prozíraví a provedli reformy, které umožní Evropanům využít těchto možností tohoto nástroje. Já si myslím, že elektronické obchodování může být nástrojem, který dokáže vyvést Evropu z krize a oživit hospodářství. V těchto dobách hospodářské krize se musíme snažit realizovat reformy, protože toto nám umožní být více konkurenceschopnými v budoucnosti. Naší povinností je, abychom využili potenciál, který v sobě skýtá 500 milionů spotřebitelů. Pracovní skupina má tyto návrhy a cíle. Za prvé, zjednotučit inovace, komunikovat a poskytovat záruky. Budeme pracovat tak, abychom mohli naplnit tuto značku kvality obsahem a chceme vyvinout strategii a naším cílem je vytvářet jistotu, bezpečí a důvěru. Toto jsou tedy mé nápady, které se týkají tohoto tématu a já bych tedy rád aby naše pracovní skupina byla otevřená. My se tedy věnujeme elektronickému obchodování a moje přednáška, kterou vám nyní prezentuji, obsahujeme osobní názory na toto téma. Je to jakési východisko, jakýsi návrh. Já jsem si jist, že kolegové, zástupci komise, aktéři, experti, kteří jsou přizváni, že všechny zainteresované strany samozřejmě přijdou s dalšími nápady a obohatí celou debatu. Já bych chtěla ještě jednou poukázat na svou prezentaci. Tam mm, se věnuji aktuální situaci, protože na ní nesmíme zapomínat a měli bychom se na ní ještě jednou pořádně podívat, analyzovat ji a potom ji změnit. Děkuji. Thanks, Mr. Um. Děkujeme, pane Ariasi, za tuto prezentaci. A teď bych chtěla dát slovo členům výboru. Vidím tady jednoho člověka, který je přítomný, ale předtím ještě, než tak učiním, tak bych chtěla zdůraznit eh, význam tohoto výboru a význam eh, pro práce tedy v oblasti elektronického obchodování. Je potřeba, aby tento potenciál byl eh, opravdu využit tak, abychom eh, mohli podpořit ekonomický růst v Evropě a přizpůsobit ho nárokům 21. století. Takže pan Korea de Campos, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat um, ehm, Pablovi za kvalitu jeho prezentace a za jeho zájem eh, o to, abychom opravdu pokročili v rámci tak důležité věci, jako je tato. Byla to velice zajímavá prezentace, ale chtěl bych protože nemám tak dobré znalosti, tak bych chtěl nyní nadnést několik takových pochybností. Jsou to určité východiska pro úvahy do budoucnosti. Takže ta první eh, se týká problémů, které mohou vyvstat s ohledem na padělaný, padělanou značku kvality, na ten potenciál jaksi porušování těchto pravidel že by se tedy někdy mohl chtít profitovat eh, z takovéto značky, ale zároveň by tedy nechtěl nést omezení a náklady, které se s tím pojí. Tato otázka by měla být zvážena. A za druhé, rovněž je důležité, abychom si vyjasnili to, co bude muset eh, spotřebitel zaplatit, jakožto operační náklady za tento systém, protože tento systém bude mít operační náklady a je nutné si ujasnit, kdo to zaplatí. A to bude spotřebitel, samozřejmě zaplatí za to nepřímo. Tedy výrobci a prodejci kteří budou integrováni do tohoto systému, kteří se budou účastnit té platformy, tak samozřejmě eh, jak si pocítí eh, potřebu eh, takovéto zatížení přenést na spotřebitele. A za třetí, toto doporučení, nebo které chci vyslovit, jde v tomto smyslu. Já si samozřejmě Věřím, že ta pracovní skupina je multidisciplinární. Pavlo navrhl, že by tam měly být členové parlamentu, komise a samozřejmě zainteresované strany tedy zainteresované strany ze strany podniku a ze strany ze dalších stran. Mně se zdá, že tam již v té první fázi, že tam tedy zapojovat zaúčastněné strany již v první fázi, že toto v sobě nese jisté riziko, že budeme deformovat celý koncept, nebo že ho budou deformovat ty zainteresované strany. Protože samozřejmě tam dojde ke střetu zájmu. Zainteresované strany mají svou vizi tohoto problému, svůj přístup k problému a ona to přesně nemusí být přístup a vize eh, našich občanů, které my zde zastupujeme. A proto já mám určité výhrady eh, k této možnosti, totiž, že již ta původní skupina by měla být tedy ehm, rozšířena o ty zainteresované strany. Já si myslím, že by bylo možná dobré mít nejdříve počáteční studie a potom si vyslechnout zainteresované strany a pak teprve mít nějaký návrh. A ten návrh by měl být opravdu ve smyslu občanů, které zde reprezentujeme. Takže to byly takové ty tři, čtyři poznámky, které jsem chtěl nadnést a jinak říkám, Pavlo provedl skvělou práci a já bych to chtěl potrhnout a chtěl bych mu za tuto práci poděkovat. Děkuji. Mám tu dvě žádosti o to, paní Steeler a pan Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto vynikající prezentaci. Je tam hodně podmětů pro zamyšlení. Je tady jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat. Hovořili jsme o evropském smluvním právu, jak eh, tedy v tomto výboru, tak v některých dalších výborech. A já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem eh, toto bude mít dopad na elektronický obchod. U elektronického obchodu je také důležité, abychom hovořili o této diskuzi, o této debatě, kterou teď eh, v parlamentu vedeme. Eh, pokud hovoříme o digitální agendě, tak samozřejmě elektronické obchodování je eh, jednou z nejdůležitějších součástí této agendy. Je to zajímavé pro celou Evropu a je to diskuse, která je smysluplná, takže vám děkuji za tuto iniciativu. Pan Šváb, prosím. Děkuji, paní předsedající. Normálně v parlamentu eh, vždy diskutujeme o návrzích eh, Evropské komise a teď eh, tady máme návrh naší vlastní sněmovny. Mám tedy čest a možnost podívat se na to návrh již v přípravné fázi. Je to velmi zajímavé. Je to také velmi propojeno také s ostatními záležitostmi, jako je právní harmonizace jednotného trhu, ale potom eh, také zde jsou eh, takové záležitosti, které eh, vyžadují takovou věc jako harmonizaci DPH. Já se domnívám, že tento návrh je velmi pozitivní a na rozdíl od komisních návrhů je to návrh, který dává možnost i obchodníkům, E, samostatně rozhodovat o jednotlivých doménách, či o tom, zda tedy chtějí být pod kontrolou Národního parlamentu nebo e, evropských institucí e, a to v rámci plné harmonizace. Tento návrh je velmi zajímavý a jediná potíž, kterou vidím, se týká otázky, zda doména EU může být veřejnoprávně upravována a zda by to nemělo dopad na ty, kteří tuto doménu již mají. I já jsem tím dočem a to znamená, že já hned to udělám tak, jak navrhuje Pablo. Je zde tedy otázka dalšího postupu, jinak ten návrh považuji za vynikající a podporuji jej. Thank you, Mr. Schwab. Děkuji, pane Švábe. Pane Ariasi, chcete nás seznámit s harmonogramem? Eh, ano. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Myslím si, že to, co bylo řečeno, je přesně to, o čem, jsme, o čem chceme hovořit na naší pracovní skupině, kterou jsme zde dnes představili. Já si myslím, že ten cíl, o který jde, jsme dosáhli. Chceme tedy vyzvat k reflexím, k debatě. A přesně tak se to projevilo v těch jednotlivých vystoupeních mých kolegů. Dosáhli jsme tedy našeho cíle. Nyní tedy bude probíhat debata na základě našich návrhů, které jsme tedy předložili jakožto východisko pro další práci. Okay. Then we have... Tím se dostáváme na konec eh, pořadu dnešního jednání. Datum konání příští schůze bude 16. března v odpoledne od 3 hodin. Eh, všem vám děkuji za účast.